Welcome to everybody. Please, uh, can you take your... Vítám všechny, můžete se prosím usadit. Abychom mohli zahájit naše setkání, děkuji vám za to, eh, že jste přicestovali. My jsme s kolegou velmi potěšeni tím, že můžeme hostit toto zasedání mezi parlamenty. Začnu anglicky, ale budu pokračovat italsky. V tuto chvíli bych jen dodala, že jsem velmi ráda, že jsme se sešli, že mohu být s vámi. Měli jsme velmi zajímavou diskuzi eh, o tomto tématu. Máme tady zástupce slovenského předsednictví, je to pan Anton Skreko, generální ředitel pro eh, média a tak dále na Slovenské republiky. A pak tady máme také e, zástupce e, pro kulturu z Evropské komise. E, děkuji vám za přítomnost a vím, že vy, členové Evropského parlamentu, že je vás tady 31, takže tady zastupujete část našeho schromáždění a samozřejmě tady máme kolegy tedy z národních parlamentů a, a kolegy z našeho parlamentu. Já vám naše kolegy budu představovat během našeho jednání. Děkuji všem za to, že jsou tady. Já vím, že dnes je to den s velmi nabitým programem, přesto však bylo důležité toto setkání uspořádat. Budu eh, za chvíli hovořit italsky, ale ještě bych dodala, že toto je druhé setkání meziparlamentní, které eh, Výbor pro kulturní otázky zorganizoval hm, a já jakožto předsedkyně ehm, hm, společně s frakcemi tohoto parlamentu minulý rok eh, jsme rozhodli, že zorganizujeme toto důležité setkání, abychom si vyslechli vaše návrhy a podněty. A setkali se se členy národních parlamentů tak, abychom eh, se zblížili, zblížili naše vztahy a to na polikultury. Minulý rok jsme naše meziparlamentní setkání zaměřili na vzdělávání a mládež a tento rok, jak víte, se zaměříme na kulturní aktivity obecně a pak tam máme také úžej eh, vymezená témata. Eh, představ, eh, předpokládám, že víte, jak fungují sluchátka. Můžete zvolit číslo pro odpovídající jazyk a budete se tady snad potom cítit jako doma. Nyní přejdu do italštiny. Chtěla jsem pouze říci, že vám velice děkuji, protože jste zareagovali, nebo alespoň většina z vás, na dotazník, který jsme vám rozeslali a tam jsou v podstatě čtyři eh, takové hlavní eh, oblasti. Jednak jsou tam národní politiky v oblasti kultury a k tomu se vztahující otázky. Eh, týká se to také kreativního průmyslu, opatření, která byla přijata, opatření pro zapojení obyvatelstva aby se podílelo na kultuře, potom eh, vývoj v Evropě a výzvy, kterým čelí z vašeho pohledu, protože tady samozřejmě je velká rozmanitost, ale zároveň i rozdíly a je potřeba mít tady evropský rámec, který se bude dotýkat i kreativního a kulturního odvětví. My samozřejmě tady navazujeme na to, co již bylo vytvořeno v minulosti, na práci italského předsednictví a samozřejmě toho dalšího předsednictví. Na to navazujeme a v tuto chvíli se nacházíme v okamžiku, který má strategický význam pro Evropskou unii i členské státy. Z vašich názor, eh, reakcí usuzuji, že si přejete, aby tady byl jasnější, konsistentnější rámec pro kreativní odvětví v Evropě. A pochopila jsem to tak, že má být podporována inovace, protože přináší možnost růstu v Evropě a podporuje sociální integraci. Je potřeba využít nové metody řízení, spojit soukromý a veřejný sektor v souvislosti s kulturním dědictvím. Dále digitální výzvy jsou důležité, otázky autorského práva. A to je téma, na kterém mimochodem také pracujeme na našem výboru v rámci digitální strategie pro Evropu. Navíc jako stálá zpravodajka pro kreativní Evropu jsem zjistila, že byste si přáli více finančních prostředků pro tuto oblast. My jsme tedy stanovili 1,4 miliardy na sedm let a někteří z vás upozornili na to, že nový finanční nástroj, ona záruka, že by konečně měl začít fungovat. Za tím účelem potřebujeme také politické aktivity, angažovanost pokud kultura nebude být eh, klíčový význam, tak nemá Evropa budoucnost. My si přece přejeme inteligentní, udržitelný růst a já si myslím, že ten není možný, pokud kultura a politika vzdělávání nebudou ve společnosti zastávat velmi významné místo. Kultura je čtvrtý pilíř udržitelného rozvoje. Bez znalostí eh, kulturního dědictví bez přístupu ke kultuře, bez možnosti vyjádřit se kultur, v oblasti kultury, se kultura nemůže obnovit, regenerovat. Není živá. V tuto chvíli je to na evropské úrovni zaměřeno na podporu jazykové rozmanitosti a také na oživení kulturního dědictví, zhodnocení kulturního dědictví, což znamená také podporu kreativního pří, průmyslu, kreativního odvětví, tak aby evropské bohatství zůstalo zachováno. A stejně tak také postavení Evropy ve světě. Komise se na to musí mnohem více zaměřit. V tuto chvíli nemůžeme být spokojeni. Já mám pocit, že pro pana Junckera eh, toto zatím není ústřední téma a kolegové, kteří se tím zabývali, myslím, odvedli svůj díl práce. Chtěla bych připomenout, že existují výzvy, kultura je oblast, která je provázána s mnoha jinými. A když pomyslíme na tragické události v Evropě a v Středomoří, na humanitární eh, nouzy a konflikty, pokud nebudeme vytvářet mosty místo zdí, místo toho, abychom se izolovali, tak eh, to nepovede ke zdárnému konci. Eh, a kultura tady může velmi přispět, může působit oběma směry. Víte moc dobře, že jsme tady eh, vycházeli z kulturního dědictví. Máme tady příslušnou zprávu a eh, diskutujeme také o důležitém rozhodnutí, že by rok 2018 byl stanoven rokem kulturního dědictví. To je velmi důležité zaměřit se na Eh, hmotnou i nehmotnou kulturu, kulturní statky. A již dlouho jsme usilovali o následující věc, na které pracovala velmi paní Mogherini a pan komisař Hahn, který je zodpovědný za politiku sousedství. Tedy vedle sdělení Evropa jakožto globální aktér musí existovat také nová kulturní diplomacie na evropské úrovni. Tady eh, nechceme pracovat odděleně a to platí eh, nejen pro komisi, ale i pro parlament. Pan Brok, zpravodaj, se tady stará o externí rozměr, takže je vidět, že pracujeme skutečně horizontálně. Potom téma kreativní odvětví, kulturní odvětví, to je důležité téma, tak jak se to uh, promítlo i do vašich odpovědí na dotazníky, zaměstnanost, politika pro mládež a inovace. A tady opravdu nejde pouze o technologie, protože e, tady jsou důležité také sociální inovace. Kultura může oživit a obohatit mnohé oblasti. V tuto chvíli pracujeme na zprávě, pan Heller a Morgano konkrétně. A Toto odvětví v tuto chvíli představuje 5 až 8 eh, evropského eh, hrubého domácího produktu a my tady potřebujeme ještě rozsáhlé investice. Dále je tady další důležitá oblast, oblast kompetencí. Máme novou agendu pro eh, kompetence, kompetentnost, dovednosti a společně s výborem pro zaměstnanost eh, jsme se ujali tohoto tématu, jsme totiž přesvědčeni, eh, že kulturní a kreativní odvětví a zaměstnanost jdou ruku v ruce, patří to k sobě. My v Evropě máme důležitou expertízu a potřebujeme ji využít. Navíc eh, tady máme mnoho pozitivních zkušeností v souvislosti s kulturní agendou. 30 let je tomu, co jsme eh, založili akci Kulturní hlavní město. A my se domníváme, že bychom někdy měli uspořádat nějakou akci, kterou bychom upozorňovali na týmy, které v posledních 30 letech vznik, vznikaly na poli obnova měst, sociální integrace, nové formy občanství. A to vše díky zdařilému přístupu ke kultuře. To nesmí být opomenuto. Navíc si uvědomujeme, veliké riziko, které v současnosti panuje i podle údajů Eurobarometru. Rozpočty v oblasti kultury jsou v mnoha zemích seškrtávány. U nás se to naštěstí mění, ale přesto tato tendence tady existuje a vytváří sociální propast, stěžuje přístup ke kultuře Tady potřebujeme právo přístupu ke kultuře a potřebujeme také rovné zacházení. Potom také jistě víte, a já jsem ráda, že komise se toho chopila. A tady myslím na nejrůznější výzvy, které tady existovaly v oblasti Kreativní Evropa nebo v oblasti Erasmu. Na základě těchto podnětů je potřeba vytvořit eh, příslušné politiky. Snažila jsem se zmínit vše, ovšem nesmím opomenout ani digitální průmysl. Máme tady eh, paní Kammer Ebert a paní Ferhajen, dvě spoluspravodajky, které pracují na směrnici o audiovizuálních médiích a tady musíme nastavit rovnováhu mezi sítěmi a ochranou nezletilých. Na druhé straně uznat kreativitu a specifika autorů. Ano, důležitá je také směrnice o autorském právu. A pak je tady celá řada dalších eh, témat, které jsem nestihla zmínit. Vím, že jsem to eh, vychrlila velmi rychle, ale pro nás je důležité zejména to, abychom si vyslechli vás a abychom společně diskutovali. Protože my pravděpodobně pracujeme na obdobných problematikách, i když možná někdy máme pocit, že každý z nás žije na jiné planetě. Já si však myslím, že Evropa dnes ukazuje svou krásnou tvář svou krásnou stránku a myslím si, že prostřednictvím kultury můžeme vést dialog. Nyní bych ráda předala slovo slovenskému předsednictví. Pan Anton Skreko má slovo. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste dnes přišli mezi nás. Uh, Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je pro mě skutečným potěšením být dneska mezi vámi a rovněž za pana Maďariče, ministra kultury Slovenské republiky, bych vám rád předal jeho pozdrav a jsem rád, že zde mohu vystoupit na vašem setkání o kreativní kultuře celé Evropské unie. Já jsem zástupcem slovenského předsednictví a nyní teda dovolte, abych pokračoval ve slovenštině. Domnívám se, že ve svém příspěvku navážu i na slova paní předsedající, pokud jde o význam kultury, kreativity pro rozvoj nejenom kulturního povědomí, rozvoj vzdělanosti, všeobecného vzdělanosti, všeobecné vzdělanosti, ale i hospodářského růstu a ekonomiky. Přirozené prostředí pro kreativitu a uplatňování těchto kreativních myšlenek můžeme považovat kulturu a to, co považujeme za kulturní nebo kreativní ekonomiku či průmysl. Je to klíč ke kreativním interdisciplinárním odpovědím na globální i lokální výzvy ekonomického či společenského charakteru, přesně ty, kterým, kterým čelíme dnes. Hospodářské systémy, které se orientují na služby, vnímají kreativní ekonomiku jako zdroj nápadu a zároveň zdroj pracovních míst. Kulturní a kreativní průmysl to není pojem nový diskuzích na různých úrovních v rámci Evropské unie. To zaznělo již mnohokrát, je to aktuální a neustále to považujeme za běžnou realitu, která odráží skutečnost diversifikované oblasti národních hospodářství, hospodářství a zároveň hospodářství Evropské unie. Samozřejmě, že to zahrnuje několik oblastí, mm, zároveň společenskou požad, společenský požadavek na tradiční vnímání průmyslu, který jsme vnímali spíše jako výrobní oblast. Kreativita. V tomto kontextu tento pojem vnímáme přirozeně jako exploatační řetězec, který vzniká vytvářením podmínek pro tvůrčí činnost, představuje to vlastní tvůrčí činnost, výrobu, reprodukci, prezentaci, další reprezentaci v rámci exportu, uchovávání, archivace a obnovu kulturního dědictví. Kulturní a kreativní průmysl je hybnou silou růstu ekonomiky v EU a zvyšování jeho podílu na HDP. Vytváří to samozřejmě nové pracovní příležitosti, což vidíme i na základě statistik a hraje globální roli v rámci globální hodnotových řetězu. Podněcuje je to inovaci, dále je to přidaná hodnota sociální soudržnosti a zároveň nástroj v boji proti stávající hospodářské a ekonomické recesi. Odvětví, která, která jsou součástí tohoto průmyslu, hrají důležitou roli katalyzátora, šiřitele inovací, ale jejich vliv se neomezuje pouze na kulturu tvořivé oblasti a umění, ale zasahuje to samozřejmě i do jiných oblastí hospodářství. Strategicky je proto zásadní vytvářet něco, co můžeme považovat za vitální rámec pro podporu tvorby, kreativity, inovací a investic v oblasti kreativního a kulturního průmyslu. Prostřednictvím toho je možné dosáhnout stavu, kde kreativita a s ní související oblasti se stanou součástí co největšího množství kulturních, ale i podnikatelských aktivit v oblasti mikropodniků, malých a středních podniků. Takové aktivity by měly podpořit synchronizaci tohoto odvětví s ostatními podpornými schématy pro dosažení synergii v oblasti ekonomického rozvoje. Kulturní a kreativní odvětví, jejich podstata představuje tvorbu, výrobu, distribuci služeb, jak už jsem se o tom zmínil, využívá tvořivost, kreativitu, intelektuální kapitál jakožto primární vstupy. A zároveň to vychází ze znalostí zaměřených na umění, ale ne pouze omezených na oblast umění a znalosti, které mohou vytvářet příjmy z obchodu nebo zhodnocování duševního vlastnictví, hmotné nehmotné intelektuální služby s kreativním obsahem, ekonomickou hodnotou a tržními cíly. Hlavním cílem Hlavními cíly, o které bychom se měli v oblasti veřejných politik, v oblasti kultury snažit, je kulturní a kreativní odvětví, je neustále zvyšování podílu kulturních a kreativních průmyslů na tvorbě HDP. Vytváření funkčního, vitálního systémového rámce pro podporu tvorby, inovací, v oblasti kreativity a kultury. Synergie mezi veřejnými zdroji i soukromým s vstupem či investicemi do kultury. A v neposlední řadě nám musí jít o dosažení stavu, kde kreativita a všechny s tím spojené aktivity se stávají přirozenou součástí podnikatelských aktivit a synchronizují podporu kreativního a kulturního průmyslu s ostatními odvětvími hospodářství. Možné nástroje pro dosažení těchto cílů jsou jednak vytvoření efektivního ekosystému, určitého síťování kulturního, kreativního průmyslu jednotlivých hráčů v této oblasti a aktivit nejenom v rámci národních států, ale především na úrovni Evropské unie. Dále je to podpora kvalitních lidských zdrojů, práce s lidským potenciálem od všech možných úrovní vzdělávání, již na základních školách stimulovat kreativitu, tvůrčí aktivity v raném věku a zároveň vytvářet příznivé podmínky na trh, tak aby všechny služby, produkty, kulturní výstupy byly součástí podnikatelských aktivit, které můžeme zhodnotit tržním způsobem. Podporné nástroje, které nyní fungují, ať už je to na úrovni národních států nebo na úrovni Unie, by měly být podpořeny tak, aby vytvářely dostačující rámec pro finanční podporu aktivit především na úrovni mikropodniků a malých a středních podniků. V neposlední řadě jedním z klíčových faktorů v oblasti kultury a kulturních a kreativních odvětví je zároveň i potřeba podpory efektivní a účinné ochrany a zároveň vymahatelnosti duševního vlastnictví, což můžeme považovat za páteř celého systému kulturních a kreativních odvětví. Na evropské úrovni máme v současné době několik samostatných dosie, které se zabývají zlepšením v oblasti autorského práva, první balíček reform, portabilita, druhý balíček jde ještě hlouběji, je konkrétnější v oblasti zefektivnění ochrany autorského práva, ale nejde pouze o autorské práva, ale i zlepšení podmínek exploatace chráněných obsahů, tak, aby jsme zároveň mohli stimulovat další kreativitu, další tvorbu v tom nejširším možném kulturním kontextu. Na závěr bych rád řekl z našeho pohledu, i mého pohledu, i našeho předsednictví, že společně jmenovat všech výzev v oblasti kulturních a kreativních odvětví a sektorů je především stimulace tvůrčích aktivit všemi možnými nástroji. Rozvoj kreativního prostředí, orientace na systémové a průřezové vnímání kreativní ekonomiky jakožto integrální součásti národních hospodářství a zároveň ekonomiky EU stojí i na premise toho, že kultura není pouze identitou, ale může zároveň být i prosperitou. Děkuji vám. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme za tento nesmírně konkrétní úvod a nyní budeme pokračovat Budeme hovořit eh, o dvou věcech. Jednak autorská práva, to je nesmírně důležité, to je zásadní pro nás a proto jsem ráda, že jste se o tom zmínili. Jsem nesmírně ráda, že i rada by chtěla bránit kreativní Evropu a autorská práva zároveň kulturní dědictví Evropy. My jsme si vše teda poznamenali Víme, že v současné době jsme nezaznamenali dostatek zacílení na kreativní odvětví, čili vaše práce je velice důležitá. Děkujeme za to, že jste mezi nás přišel a i za vaše slova. A nyní bych poprosila paní Martin Reichers, která je generální ředitelkou pro oblast kultury. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, je pro nás vždycky velikou ctí zúčastnit se vaší rozprávy. Paní předsedající, paní Kosta, pokryla obrovský veliký vějíř všech těch oblastí, a to nebudu zde opakovat, udělá to lépe než já osobně, takže pouze několik bodů. Jak už se o tom zmínila velice správně, v letošním roce dochází v takovém tom oficiálním evropském projevu k určitým změnám na základě toho, co řekl pan předseda Juncker o stavu Unie. Řekl nám to, že artist architekty a kreativci, že ty jsou skutečně vlastně takovým rodinným stříbrem a myslím si, že je to správné, je to velice takový imaginativní pojmenování a myslím si, že je velice důležité si uvědomit, že v posledních letech jsme nevěnovali kultuře dostatečnou pozornost. Paní Kosta se o tom zmínila, já bych to ráda ještě jednou zmínila. Dochází skutečně ke změně směřování politik EU a to je zásadní, protože pokud skutečně chceme promluvat k srdcím našich občanů, musíme hovořit jiným způsobem a ne pouze o, peníz, o penězích, o deficitu. Samozřejmě, že i to jsou důležité faktory, ovšem to není to, co nás nějak zruší a rovněž naše občany to nějakým způsobem k nám nepřitáhne. Čili skutečně ano, tento, toto to, to, to pojmenování rodinné stříp, to si myslím, že je opravdu správné. Já, když jsem začala pracovat eh, u nás na našem generálním ředitelství, já jsem věřila, že toto je skutečně důležité a nevěděla jsem ale, zda uspěju. A najednou zjišťuju, že jsem nesmírně šťastná, že jsem možná nejšťastnější ředitelka u nás, protože vidíme Erasmus, který je jedním z nejpozitivnějších programů EU v oblasti kultury, vidíme množství událostí a jsem tomu velice ráda. Několik drobností, které bych ráda ještě zúraznila po tom, co zde již zaznělo. Paní předsedající se o tom zmínila, já to řeknu trošku jinak. Co je zajímavé, je to, že kultura už není vnímána izolovaně od zbytku světa. Kultura představuje součást všeho, všeho oblasti. A ten vztah nebo ta zpráva pana Morgana a jeho kolegy o kreativních odvětvích, tam skutečně vidíme, že kultura, kreativita a průmysl jsou zde propojeny. A to je pro mě taková obrovská novinka i z evropského pohledu. Najednou vidíme, že zde není izolovaná kultura a na druhé straně izolovaná ekonomika. Příliš dlouho jsme stavěli proti sobě kreativci samozřejmě si musí vydělat na svůj život, umělci jinak eh, nepřežijí ale zároveň náš pracující svět rovněž potřebuje kreativce, protože chceme trošku i snít. Nemůžeme fungovat pouze se striktní, na základě striktních ekonomických hodnot. Pan Eller, pan Morgano odvedli už úžasnou práci v tomto ohledu. Já bych vám ještě ráda srdečně poděkovala. Silvie již hovořila o všech těch aktivitách, které probíhají, nebudu to opakovat. Já samozřejmě jsem zde i proto, aby mohla reagovat na vaše odpovědi, tím získáme trošku více času. Možná jenom kratice k tomu balíčku Digital Agenda, digitální agenda. Čili po tom, rodinném stříbru, je zároveň důležité to, aby to naše kreativci měli dostatečnou odměnu za svou práci. A my zatím nemáme ještě dostatečně kvalitní systém. Ta první verze tohoto balíčku, jak si ty platformy nevzala úplně v potaz. Nebylo to úplně nejlepší řešení. Pan Navračič, komisář a já osobně jsme bojovali za to, abychom otevřeli dveře jiným možnostem, aby tyto platformy nebyly považovány pouze mm, za nějakou e, možnost výměny zkušenosti, ale aby to byla přidaná hodnota. Já vím, že ta stávající podoba vám zatím ještě nevyhovuje, ale když se podíváme a srovnáme to s první verzi, tak jsme dosáhli velikého pokroku a budeme muset pracovat na tom dále. Hudba, to je svět, který v té transformaci digitální byl zasažen možná nejdříve, a povedlo se mu možná změnit eh, nejzásadnějším způsobem. Díky vašemu výboru, paní Kosta, zde máme například pilotní projekt v oblasti hudby, zatím se nám to ještě nepovedlo dosáhnout, doufáme, že k tomu dojde a že skutečně toto hudební odvětví projde úspěšnou změnou. Tlak, platformy, ze kterých si budeme moci stahovat legálním způsobem hudební obsah. To je dobrý příklad, jež můžeme využít v jiných doménách a oblastech. Zároveň si myslím, já jsem zde hlavně proto, abych si vyslechla vaše dotazy, odpověděla na ně. Nebudu to zde všechno opakovat. Jsem připravena odpovědět na veškeré vaše dotazy. Ještě jednou vám děkuji za to, že mezi vámi mohu být. Děkuji, děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme i za to, že jste se zmínila o záležitostech, které nám velice leží na srdci, které jsou důležité. Jsou to naše společné projekty a aktivity, které umožňují tuto spolupráci mezi kulturním a ekonomickým odvětvím. A čili jak budeme organizovat naši dnešní práci? Budeme zde mít dva tematické panely, dva bloky. Jak víte, protože zde máme mnoho zájemců, čili jednak to budou strategie pro podporu kulturní a kreativního odvětví. To nám uvede pan Vincent Lepage z Creative Val Valonia, který je ředitelem tohoto projektu a představí nám tuto nesmírně zajímavou strategii asi tak v pěti minutkách. To je rámcový program pro kreativitu a inovace ve Balonsku. Takže ten bude naším prvním řečníkem. Já to zde nebudu již prodlužovat, pouze vám řeknu, že poté nás čekají připomínky ze strany Patrika Bloše, který zastupuje Francii na pět minut. Je to z francouzského parlamentu poslanec. Edita Estrela, to je eh, naše bývalá kolegyně z Evropského parlamentu a nyní eh, vede výbor pro kulturu, komunikaci a sport eh, v portugalském parlamentu. A poté je to zpravodaj Luigi Morgano, který promluví na téma koherentní EU politiky pro kulturní a kreativní odvětví. Každému dávám slovo na pět minut. Neráda používám kladívko, ale mohu ho použít, pokud překročíte svých pět minut. samozřejmě, protože pokud byste nedodrželi čas, tak by nemohli se přihlásit o slovo ostatní kolegové. Takže nejprve pan Vincent Lepage a samozřejmě poté budeme mít možnost připomínek a nějakých otázek a pak se dostaneme k druhému panelu. Potřebujeme dostatek času i na tuto druhou část. Takže nejprve pan Vincent Lepáš, prosím. <laughs> Scusate, è laggiù. <laughs> Allora, gli esperti sono tutti là. Ecco, i due esperti sono là. Prego. Oui, bonjour. Euh, Dobrý den. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Já tedy tady mám jít příkladem, to bude obtížné, ale pokusím se této výzvě dostat. Eh, kreativní eh, Valonie byl program, eh, nebo je program, který byl zahájen v roce 2010 na podporu kreativity ve valonské společnosti. Tento program byl vnímán jako exemplární, jako příkladný a my jsme tady měli opravdu nejrůznější výsledky během prvních let tohoto programu a jeho myšlenkou není podpořit pouze kreativní odvětví, ale eh, spíše je to takový zdroj eh, pro inspiraci a hybridizaci mm, pro další odvětví. A já vám tady rychle přejdu ty výsledky. Eh, jenom je prolétnu, abychom nestráceli čas, ale vidíte, že tyto výsledky ehm, se zaměřují na eh, společnost, která byla vzdělávána, kolik startupů bylo takto podníceno, jaké tam byly inovativní produkty a služby eh, a tak dále. Hm, takže vidíte, že to zaměření je v první řadě ekonomické. Tento program, a je důležité to zdůraznit, Eh, tady v Evropském parlamentu. Tento program byl uznán jako příkladný program eh, v rámci eh, European Creative District, tedy VECD, pokud jde o inovace pro rok 2012. Bylo to na základě financování, které schválil i Evropský parlament pro přípravné akce pro současné uh, Eh, evropské programy. Takže díky tomu se nám podařilo získat tuto známku, která je nesmírně důležitá, eh, European Creative District, bylo tam Toskánsko a Valonsko a my jsme tím byli velmi potěšeni. Dva ze 44. Měli jsme tam několik pilotních akcí, já se k tomu ještě vrátím a to nám umožnilo eh, působit eh, na mezinárodní scéně s Toskánském, ale samozřejmě také s dalšími regiony a zeměmi Evropy v rámci Evropské aliance pro kreativní průmysl. Tady jedna věc, která je důležitá. Eh, kreativní průmysl jsme nesledovali pouze, pokud jde o jeho význam pro hospodářství, ale jaký efekt to má na zbytek eh, hospodářství. A viděli jsme, eh, že je tady přímý dopad na zbývající odvětví eh, hospodářství, protože tato odvětví nakupují služby a produkty z kreativního průmyslu a to jim umožňuje posun vpřed. To je opravdu mimořádné a jedinečné. A my jsme provedli takovou studiu, která, studii, která ukázala, že 11 produktů a služeb ve Valonsku je integrováno jako určitý vstup do zbývajících odvětví a ti zbývající eh, je například eh, kosmetický průmysl, farm, farmaceutický a tak dále. Takže vidíte, že Ostatní odvětví využívají produkty eh, tedy z ostatních průmyslu 32 Takže vidíte, že je to poměrně významné. Samozřejmě, že eh, je tam mnoho statistických omezení k tomu, aby se dospěl k těmto výsledkům, ale to tady nebudu rozebírat. Eh, pak jsou tady takzvané přelivové efekty kreativního průmyslu na zbytek hospodářství. Znamená to, že kreativní průmysl eh, generuje určité znalosti a produkty, které potom zase slouží jiným odvětvím. Eh, a takže vlastně tento průmysl se obrací na kreativní průmysl, aby z něj čerpal. Pak jsou tady nepřímé dopady, eh, které se týkají atraktivity, například Valonská, která tím stoupá, nebo dalších oblastí, Kreativní průmysl tedy takto může zvyšovat eh, atraktivitu eh, pro tedy další sektory určitého regionu, v určitém regionu a je to důležité také pro eh, networking a to vše může vycházet třeba z digitálního průmyslu a kreativního a tak dále. My jsme se poté snažili zjistit, do jaké míry bychom mohli pracovat na různých rozměrech té spolupráce mezi kreativním odvětvím a zbývajícími odvětvími průmyslu. Tady je velice samozřejmě důležité vytvořit si něco jako určitý ekosystém, protože tady není možné vycházet z, jednoho, z jedné jediné dimenze. A my jsme dosáhli následujících výsledků. Eh, tady je eh, malá příručka, nemám dostatek těchto příruček tady, ale dám vám odkaz na internetu, kde to můžete získat eh, ve formě PDF. Tam jsou výsledky, které náš projekt dosáhnul. My jsme tady pracovali zejména na kreativních kompetencích, na spolupráci mezi kreativním průmyslem a dalšími průmysly. Měli jsme tam takzvané kreativní šeky a Eh, pak jsme tam také eh, se snažili upozorňovat eh, třeba bankéře na určité aspekty, které jsou pro ně užitečné. A potom tady byla také otázka, jak tady spolupracovat s takovými klastry jako Agrofood nebo Aerospatial. No a tady opravdu to bylo ne, naprosto překvapen, překvapující, jakým způsobem lze spolupracovat. Na to jsem chtěl upozornit, nevím, jestli jsem dodržel těch pět minut a mám samozřejmě další informace, zatím vám děkuji za pozornost. No, je riuscito abbastanza, sei minuti e qualcosa, ma va bene, non era facile. Takže to bylo těsně nad 6 minut. Děkuji vám. Děkuji vám za váš příspěvek a nyní dám slovo dalším panelistům. Eh, pro poslance, kteří chtějí no, následně komentovat, tak prosím vyplňte tento formulář, pak dostanete slovo. Budeme pokračovat panelem číslo jedna a slovo dostane Patrik Bloš, předseda výboru kulturní záležitosti a vzdělání Assemblée Nationale Francie. Dámy a pánové, jsem velmi potěšen tímto meziparlamentním setkáním eh, a, a eh, já vím, eh, že tady bylo setkání výboru pro kulturu a médií Bundestagu. Já vím, že je to obrovské obohacení a že to přináší velkou dynamiku. Vážená paní předsedkyně, Eh, chtěl bych zdůraznit, eh, že eh, UNESCO mm, tady velmi podpořilo legitimitu kulturní politiky a veřejných akcí pro podporu umělců, kreativců a celého kreativního průmyslu. Kulturní díla a produkty nejsou zboží a mají specifický charakter, který eh, zcela odůvodňuje nastavit zvláštní pravidla a vytvořit přiměřenou strategii, která by chránila toto odvětví a tyto statky a jejich vývoj. Ve Francii, nebo Francie, ale nejen ona, neustále hájila tento koncept v Evropské unii, což vysvětluje, že velmi dbala například na projekt reformy v komisi, pokud jde o média a nebo autorská práva, a nebo e, pokud jde o tuto oblast v rámci e, transatlantické dohody. Hmm. Ve Francii e, my vlastně v tomto odvětví zaznamenáváme stále větší objem úvěrů a 7. E, července 2016 bylo vytvořeno, byl vytvořen zvláštní zákon. E, jde o e, rozmanitost, blízkost, rozvoj, diverzitu, tedy rozmanitost autorů, tvůrců a jejich těl. A ve dvou článcích tohoto zákona se potvrzuje svoboda tvorby a šíření umělecké produkce. To je vlastně Eh, taková pomoc, eh, aby tady nedocházelo k nějaké cenzuře nebo aby se omezovala kulturní nabídka. Hm. Je potřeba eh, také posílit práva umělců a autorů, také pokud jde o ehm, šíření děl přes internet, digitalizaci a tak dále. Hm. oni mají samozřejmě specifické podmínky. Uh, Potom uh, mixita veřejnosti, rozmanitost veřejnosti. Uh, Kultura pro všechny to je samozřejmě eh, velká výzva také s ohledem na současné události a tady je potřeba podporovat vzdělávání v oblasti kultury a také amatéry na polikultury. Je potřeba mít politiky, které by získávaly nové příjemce kultury i v kulturních institucích, protože přístup ke kultuře je velmi eh, nerovnoměrný v Evropě. Blízkost ke kulturním střediskům Eh, tady opravdu je potřeba podporovat kulturní akce ve všech regionech, i venkovských. A tady jsme vynaložili úsilí, abychom eh, toto přizpůsobili eh, novému rytmu života občanů, zejména pokud jde například o dobu, po kterou bývají otevřeny třeba mediatéky nebo knihovny. Potom také díla, která jsou dostupná ve společném prostoru to je také důležité zúraznit. Rozvoj kreativního průmyslu a kulturního průmyslu. Tady máme velkou mezinárodní eh, konkurenci samozřejmě a Francie tady vytvořila mechanismy eh, pro samofinancování Eh, třeba kinematografie a audiovizuálního průmyslu, soukromého divadla a tak dále. My jsme se snažili eh, tady podporovat vytváření třeba i videoher nebo produkci muzikálních představení. Eh, tady opravdu to má velký vliv na vytváření bohatství a, a pracovních míst. A ta, tedy kultura přispívá k hospodářskému růstu, podporovat umělecký a kulturní sektor. To znamená podporovat pohyb, dynamiku, pomoci vytvářet eh, vazby, pozbuzovat eh, zvědavost, eh, otevírat se a tak dále. Znamená to dojímat veřejnost, tedy publikum a působit na něj. Já si myslím, že tyto cíle tady máme všichni, všechny nás motivují a e, závěrem e, bych chtěl e, opakovat určitou výzvu, že je opravdu více než kdy dříve potřeba udělat z kultury určité jádro evropských politik. Děkuji. Děkuji. k tomu novému zákonu, který je, myslím, velmi důležitý. Hmm. Chtěla přivítat předsedkyni výboru pro kulturu a komunikaci paní Estrelu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Um, své bývalé kolegyni. Musím říct, že to je pro mě poměrně eh, taková emocionální záležitost se sem vrátit. Já jsem tady působila deset let, jsem ráda, že tady mohu být jako zástupkyně vlády své země. Portugalsko, moje země, bylo, šlo příkladem investic do uh, inovace, kreativity. My investujeme vědy, kultury, inovace. Mm, tato strategická, tato strategické možnosti výrazně přispěly um, k zvýšení portugalského vývozu, k vysoké mezinárodní konkurenceschopnosti. Kulturní sektor je třetím největším přispěvatelem k HDP po potravinářství a e, produkci nápojů. E, kultura produkuje zboží, produkty, které eh, hodnotíme jako spotřební zboží. Spotřebitel hledá eh, diverzitu, chtějí něco jiného, něco unikátního. Před několika lety nízk, levné azijské produkty zaplavily Evropu a mnoho e, podniků v oblasti obuvnictví a textilního průmyslu mm, zbankrotovalo. Mnozí si ale uvědomili, že nemohou konkurovat nízké pracovní síle v Ázii. A proto změnili své, svoji produkci a zaměřili se na kvalitnější e, designové produkty v některých oblastech eh, módy, obuvy, designových výrobků si portugalské produkty začávaly získávat eh, tržní marže. Druhé nejdražší eh, boty na světě po italských botách jsou portugalské boty. Portugalští designéři již pronikli do Hollywoodu a mnoha evropských trhů. Uh, všech hlavních městech celého světa jsme svědky skvělou, a architekturu. Portugalští architekti získali ceny na celém světě. Dva z nich získali Plickovu cenu a další ceny, které jsou považovány za no- Nobelovu cenu v architektuře. Kulturní sektor roste, se rozvíjí, vytváří zaměstnánost, přidanou hodnotu, také je tady pozitivní takzvaný spillover do dalších tradičních sektorů ekonomiky. Je to nové paradigma. Kultura, kreativita, kulturní tvorba je spojená se znalostmi, s národní identitou, s rozvojem demokracie, a teprve nedávno se to lidé začínají uvědomovat, a zaměřují se na socioekonomické dopady kultury. Například Guggenheim muzeum Bilbao jsou výborné, pomohly městu se profilovat ve světě a regenerovat. Kultura musí být považována za investici, nikoli za náklad. Přes fiskální omezení Ehm, vlády Portugalska se zaměřily na ehm, kulturní právo, to je přístup ke kultuře, přístup do muzeí, ehm, památk k památkám. V některých dnech jsou to zadarmo, snížily se vstupní ceny za vstup pro důchodce, mladé a celá řada dalších opatření. Jedno z posledních, z nedávných opatření v Portugalsku je eh, nové zaměření ministerstva kultury, ehm, média, které se více zaměřují na status eh, umělců, dále expanze digitální televize pozemní, kde je více kanálů, které vytvářejí více příležitostí pro eh, více kontaktu s kulturou pro Portugalce. Mm, mm, je tady více mm, pracovních míst této oblasti, kdy eh, zaměstnanci mají možnost eh, kupovat knihy a podobně a výdaje na tyto statky vlastně může, může, mohou firmy odečítat z daní. Byl zvýšen rozpočet vyhrazený na kulturně kreativní sektor. Tento nárůst je v souladu s eh, myšlenkami Evropa 2020. Povede to k udržitelnému růstu. Evropská unie musí být aktivním účastníkem při podpoře kultury a kreativních sektorů v Evropě. Musíme vytvářet a chránit naše kulturní dědictví a naše jazykové dědictví. Vedle těchto záruk kulturní diverzity musíme také zohledňovat potřeby těchto sektorů a přizpůsobit je digitální oblasti. Musíme se nadále zaměřovat na přístup k novým uh, divákům, k dalším divákům. Děkuji. Děkuji. v rámci té výzvy restrukturalizace eh, kreativního průmyslu a také nové zaměření na zaměstnanost a inovace. A teď dám slovo panu Luigimu Morgánovi, který byl zpravodem pro koherentní evropskou politiku pro kulturní a kreativní průmysl. Děkuji. Chci říci jenom, že nebude možné v té době, kterou mám k dispozici, abych plně tedy informoval vyčerpáním způsobem toto důležité politice. Chci se zaměřit jenom na několik důležitých bodů. My samozřejmě se opíráme o data, a mm, která nám mají pomoct přijít s s definicí tak ehm, si oper, provozního, provozní stránky tohoto a přístupu k financování. Politickým cílem tohoto návrhu je ehm, návrh, který jsme vypracovali s výborem pro průmysl, začalo to v roce 2010, kdy jsme si uvědomili, že potřebujeme se zaměřovat na kvalitní, tedy na vysokou kvalitu a žádali jsme, aby komise vypracovala dlouhodobý plán pro kreativní a kulturní sektor, což by bylo ve prospěch Evropské unie jako celku. Mm, takže dnes se zaměřujeme na toto velice důležité centrální téma, kulturní, kreativní sektor RY. se pomalu, ale jistě dostávají co do významu před některé obory, které byly v minulosti důležitější. Na co se musíme zaměřovat? Kulturní a kreativní průmysl. To jsou nástroje propagace a zachovávání evropské kulturní jazykové identity. Pomáhají k předávání znalostí o kulturních aspektech Evropy, eh, kolnímu světu a budoucím generacím. To je velmi důležité pro evropskou ekonomiku. Jsou to základní eh, eh, prvky eh, stimulace růstu v Evropě. V jiných sektorech je hodně inovací, digitální technologie, jiné technologie. Když se podíváme na kulturní aspekty, tak kulturní průmysl je velmi důležitý při posilování vazeb mezi našimi zeměmi a s třetími zeměmi ta zvaná měkká síla Evropy je tady velmi důležitá, když se díváme na um, řemesla, kulturní kreativitu, všechna tato měkká síla je velmi důležitá. Takže eh, jsme se velice zaměřovali na tyto obory a to bylo velmi užitečné byla to specifická eh, reakce na tu krizi, kterou jsme procházeli, především eh, důležité pro naše mladé. Eh, to je ta otázka nezaměstnanosti mládeže je, jak víte, jedna z hlavních problémů, se kterým musíme v Evropě bojovat a, a vytváření kvalitních pracovních míst je klíčové. Náš Eh, sektor byl velmi významný. Eh, zaměstnává 7,5 Evropanů a mm, miliardy eur přispí, miliardy eur přispívá k mm, HDP. Samozřejmě bych mohl eh, zajít do detailu, ale to jenom, abyste si udělali představu o významu našeho sektoru. Ale eh, Zace Evropy, to je něco, o něčem zvažujeme, co zvažujeme v Radě a komisi a také e, to e, znamená možnost rozvoje našeho sektoru do budoucna celou řadou konkrétních opatření, e, když posuzujeme růst a investice, návratnost investic. To je důležité nejenom pro nás, ale i pro ostatní obory, jako je digitální průmysl a cestovní ruch. Další věc, která je velmi relevantní, mnoho mladých ehm, ve věku 19, 24 let pracují v tomto oboru a to je velmi důležité. Je to dvakrát dva a půlkrát více než eh, v automobilovém průmyslu a pětkrát více než třeba v chemickém průmyslu. Dvakrát více než v bankovnictví. Většina těchto sektorů eh, se skládá z mix, hm, tohoto sektoru se skládá z mikropodniků, malých podniků, což je všechno součástí velmi důležité sítě, která vyrostla. A musíme si uvědomit, že 90 pracovních sil v kreativním a kulturním průmyslu je, má e, tedy e, zaměstnává méně než 9 lidí. Takže toto je důležitá odpověď na ekonomickou krizi. Abyste si udělali představu o těch číslech, tak vzdělávání, ehm, školství, to je, jsou věci, které jsme také zdůraznili. My jsme se podívali na ty definice v tomto návrhu. Ehm, tady máme mm, konkrétní parametry, abychom zajistili správnou interpretaci těch dat. Chceme zajistit, eh, aby to nebylo jaksi jenom vrchol, abychom se nezaměřili jenom na vrchol toho kreativního průmyslu, že nechceme penalizovat ostatní obory, chceme zajistit, aby festivaly, knihy a kulturní akce i nadále toho mohly využívat a chceme pokračovat v tom rozvoji. Neznamená to ale, že nebudeme zvažovat o jiné aspekty, protože um, například duševní vlastnictví, to je jedna věc. A politiky na podporu konkurenceschopnosti, znalostí a dovedností, které platí pro tento sektor, tedy všechny aspekty, nikoli uh, ty na, na špičce. Omlouvám se, takže to bylo eh, mm, poměrně složité to schrnout, to, celou vaši zprávu. A já nejprve dám slovo členům národních parlamentů, pak europoslancům. Isabela Světlanka jako první chtěla slovo. Kreativita musí navazovat nebo stavět na e, kreativitu, která se nevytváří jenom v politice. Musí tady být možnost i mimo existující vzory. Například v hudbě. Tam byl projekt, který byl financován i, i když to bylo nejprve, nejprve šlo proti, tedy etablovaným uh, hudebním směrům. Dalším příkladem jsou počítačové hry. Veřejné prostředky uh, tečou jinam. Staré distribuční formy jsou podporovány z veřejných financí, což také nepodporuje přeshraniční pro fungování, o produktu. Proto se chci zeptat Vistu, jak chcete zajistit, abychom měli, že budeme mít legislativu, která by podporovala i ty malé inovativní formy. Děkuji. jsem si jistá, že mezi eh, těmi eh, všemi, kdo mluvil, tam bude určitě někdo, kdo může na to odpovědět. Eh, Petele z Itálie. A Pepe. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že se mohu účastnit tohoto velice zajímavého zasedání a chtěl bych říci, eh, že muzea penatotéky nesmí být elitní místa, místa, která jsou otevřena pouze nemnohým. Kreativní průmysl, možná prostřednictvím technologického průmyslu, může tato místa přiblížit občanům, širším veřejnosti. Mohou tady takto vzniknout nějaká místní společenství. A dále bych chtěl zmínit průmyslovou architekturu. My nebo ty, taková ta pustnoucí místa. My vy, vydáváme mnoho prostředků na to, abychom zajistili obnovu míst, na nichž dříve žili lidé a kde fungoval průmysl a která jsou dnes opuštěná. Možná, že by šlo tato místa oživit a zároveň tím potírat nezaměstnanost mládeže. V italském senátu před několika týdny se téměř jednomyslně schválil program, který byl navržen vládou a tam šlo o to, že vhodnými nástroji vysílat nebo podávat zajímavé informace třeba o tom, kde byly filmy natočeny. Všechno tyto informace, které jsou v současnosti jaksi přeskakovány, tak aby byl větší prostor třeba pro reklamu. Ano, je ovšem velmi důležité poukázat na to, kdo ty věci vyrobil, vytvořil. To musí být také vysíláno. Dobře, děkuji. Nyní eh, dávám slovo zástupci QE. Děkuji, pane předsedo. Navzdory ekonomickým podmínkám, které jsou nepříznivé v Řecku, které zažívá nebývalou ekonomickou krizi, se Řecko snaží čelit všem těmto výzvám a snaží se eh, posílit eh, uměleckou produkci i kulturu a to sociální kulturní politikou. Za tímto účelem posilujeme kulturní instituce, instituce národního vzdělávání, snažíme se mobilizovat občanskou společnost, místní orgány, regionální orgány. Dnes jsem chtěl pohovořit o otázce mladých tvůrců v Řecku. Máme tisíce kreativních mladých lidí, kteří jsou kreativní v obtížných ekonomických podmínkách, nemohou nalézt prostory na to, aby mohli tvořit a vystavovat svá kulturní díla. Jde o mladé eh, herce, hudebníky, členy různých divadelních skupin, kteří nemají prostory na to, aby mohli prezentovat svou aktivitu. A přitom bychom mohli využít historické budovy, využít stará, staré biografii a nebo třeba nějaké staré sklady, které se nepoužívají. A takto bychom mohli zdynamizovat toto odvětví. Bylo by užitečné, kdybychom mohli podpořit komunikační strategii, strategii pro výměnu kulturních akcí. Například by to mohl být určitý kulturní program v rámci Erasmu, kde by bylo možné čerpat nové myšlenky a Tady by se měly své chopy, role chopit národní parlamenty, národní členské země, Evropský parlament a samozřejmě místní a regionální e, celky, orgány. Ovšem je samozřejmě nezbytné navýšit rozpočet Evropské unie v této věci, rozpočet, který je věnován na kulturní a umělecké aktivity. Je potřeba mít dostatek finančních prostředků na tato opatření. Já si myslím, že tato výzva je citelná pro nás, pro všechny. A nyní eh, pan Karum, Zelení, Belgie. Ano, i u nás ve vlámském parlamentu ve Flandrech je, in, jsou investice do kulturního odvětví důležitým tématem, do kulturní rozmanitosti a tak dále. Někdy vzniká dojem, že mnozí se zasazují o to, aby eh, kreativní průmysl a kultura byly cílem investic, to je dobré, ale nesmíme zapomenout, že celý rok vlastně je věnován umění a sektorům, které nepřináší žádné peníze, žádný příjem. Ono to ovšem přesto přináší přidanou hodnotu společnosti i hospodářství, proto bych se chtěl přimluvit za to, abychom kulturu a umění nevnímali pouze jako určitou podkategorii, ale jako samostatné odvětví. Eh, Flandry a Nizozemsko budou eh, hostem na eh, frankfurtském veletrhu a i tam se budeme zasazovat o to, aby naši kreativci a autoři i překladatelé z toho profitovali to vše je velmi zajímavé i pro hospodářství. Vláda ve Flandrách proto vytváří podmínky tak, aby kultura a kulturní akce byly podporovány. Závěrem chci říci, že bychom měli podporovat kreativní umění, průmysl, ale i umělce kulturu bychom neměli podřazovat hospodářství nebo obráceně. Musíme si uvědomit, že umělci a kreativci jsou ti, kteří nám ukazují cestu do budoucnosti. Naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím. kulturní průmysl je vždy určitým, určitou součástí eh, ekonomického průmyslu a nic není ničemu podřazeno. Děkuji za tento příspěvek a teď dostanou slovo tři kolegové z Evropského parlamentu. A bude tady možnost vyjádřit se ještě v druhém panelu a musíme dávat pozor, abychom se neopožďovali. Paní Kamere. Ja, vielen herzlichen Dank, herzlichen Dank. Děkuji. Děkuji za dosavadní vystoupení a za to, co tady zatím zaznělo. Mám konkrétní otázku na kolegy a kolegyně z národních parlamentů. Všichni známe program Kreativní Evropa, alespoň v to doufám, ale také si samozřejmě uvědomujeme, že možnosti tohoto programu jsou omezené. Není tam zatím tolik prostředků, eh, abychom mohli závratně podporovat kulturu a kreativní průmysl z naší strany. Ovšem také v neposlední řadě na nátlak Výboru pro kulturu Evropského parlamentu jsme v novém období vytvořili možnost, aby ze strukturálních fondů, z regionálního fondu, z Evropského sociálního fondu, abychom mohli poskytovat prostředky právě pro projekty na podporu v oblasti kultury a kreativního průmyslu. Mě by zajímalo, do jaké míry v členských státech, protože za strukturální fondy zodpovídají členské státy za to, jakým způsobem ty peníze jsou vynakládány. Takže by mě zajímalo, zda tato možnost je opravdu intenzivněji v členských státech využívána, protože to by mohla být dobrá cesta, jak na jedné straně Eh, zohlednit sociální aspekty, potírání nezaměstnanosti a zároveň podporovat kulturní a kreativní průmysl. Jak to spojit? právě prostřednictvím těchto projektů, které můžeme podporovat ze strukturálních fondů. Proto by mě nesmírně zajímalo, zda tato možnost, kterou jsme vytvořili, je členskými státy také využívána. Možná, že i komise o tom něco ví a mohla by se podělit. Bene, questa domanda poi chi crede di raccontare. Říká paní předsedající. Zdá se, že máme všechny žádosti již sepsané o slovo a nyní to bude paní Trupel za zelené. Já bych se ráda vrátila k projevu pana Junkera o stavu Unie, o tom jsme se zde zmínili. Na jedné straně chceme v Evropské unii vytvořit jednotný digitální trh a na druhé straně urgentně, naléhavě potřebujeme férovější odměňování artistů a kreativců v onlineovém prostředí. Jak toho dosáhnout? Naléhavě v tomto ohledu potřebujeme určitou definici online platform, které budou organizovat nebo nějakým způsobem poukazovat na uh, nedostatek obsahu, aby nebyly pouze neutrálním providerem. V rámci e-commerce směrnice tam se hovoří o tom, že jsou výjimuti z té odpovědnosti, ovšem najednou se zdá, že zde nefungují nějak samostatně, jak tvrdí, ale že vlastně se organizují v rámci toho poskytování obsahu, čili nějak to nějak mezi tím udělat eh, rozlišení a právě proto potřebujeme jasné definice. Proto jsem chtěla poprosit komisi, ale možná i zástupce národních parlamentů, zda na tom někdo již pracuje, nebo zda máte nějakou představu, jak bychom to mohli provést. To je můj dotaz, který jsem chtěla položit. Děkujeme, říká paní předsedající. To je nesmírně citlivé téma. Julie Ward a poté budeme pokračovat druhým panelem. Nevím, možná bude chtít někdo vystoupit za komise, uvidíme. Víte, já jsem chtěla reagovat na poslance, který se, ptá, který se ptal, jak bychom mohli podpořit takové ty mm, maličké podniky, jednotlivce, kteří se chtějí etablovat. Samozřejmě, že je to obtížné, ale jsou zde různé organizace členské, sítě, například v severovýchodní Anglii u mě, u nás doma máme úžasnou organizaci, která zastupuje kreativce, jednotlivé umělce, nové kreativce, tvůrce z různých oblastí, na, setkávají se na business workshopech, nebo se uchází o určitou zakázku společně, aby nemusel každý jednotlivec vyplňovat formuláře a tak dále. A zároveň to představuje určitou větší důvěryhodnost, mají silnější hlas tímto způsobem protože vlastně mohou společně čelit těm výzvám, kterým jednotlivec samozřejmě čelí mnohem obtížněji. Funguje to dobře na venkově i ve městech, tyto sítě. A zároveň bych ráda řekla, že tyto různé artistické organizace například často fungují dobře, když například funguje jako například nějaké združení nebo sociální podniky nebo družstva, když přebírají tyto business modely. A pokud jde o ty nevyužité prostory, budovy, možná bychom měli mít k dispozici nějaký program, který s... bude stavět na tom, že artista či tvůrce je poháněn právě tou snahou tvořit a my můžeme udělat drobná gesta, využít stávající zdroje, protože artisté jsou nesmírně tvůrčí, mohli by využít tyto prostory tvůrčím způsobem. V mnoha našich městech vidíme úžasné využití starých industriálních prostor. Já prostě si přeju, abychom měli kvalitní politiky, které by umožnily využívání například těchto budov a stalo by se to součástí oběhového hospodářství například. Děkujeme, říká paní předsedající a nyní se dostáváme k dalšímu tematickému panelu. Já bych bohužel budu muset odejít, omlouvám se, jsem koordinátorkou ve výboru DV ale nejprve poprosím pana Bogdana Ventu, který je zpravodajem pro evropský film digitální období. Je to úžasná zpráva. Tom, ten vystoupí jako první a poté to bude Heidi Borga z Estonska, Florin Alexandro Alexi z Rumunska a poté Herlind Kundelach z Německa. Takže nejprve Bogdan, prosím, dávám ti slovo. Děkuji za slovo paní zpravodaj, paní předsedkyně. Já jsem zpravodajem, jak už se o tom zmínila, k tomuto tématu evropskému filmu v digitální éře. Několik poslanců se o tom již zmínilo, o důležitosti tohoto sektoru, ale zároveň e, jsem stínovým zpravodajem u tématu kreativních odvětví. Ekonomika politika příliš dlouho vůbec neuznávala důležitost kulturního, kreativního odvětví. Ovšem je zde jeden společný činitel a tím je kreativita. A to je skutečně něco, co je v podstatě takovým obnovitelným zdrojem energie. Je to něco, co nám přichází zdarma a co je úžasné. Je to samozřejmě kreativita, kultura, obohacuje to naše kulturní bohatství. Toto jsou obrovské uh, výdobytky společným dobrem, který musíme podporovat a chránit. Již v 90. letech v EU došlo k dalšímu rozvoji v tvůrčí oblasti, kulturní oblasti a vidíme, že vlastně mm, tím rostlo i HDP. Čím více bude mít nabídek v oblasti audiovizuálního obsahu v digitální oblasti, tak tím samozřejmě to bude z zajímavější, naše evropská totožnost, identita se bude rozvíjet. Máme zde komunikační technologie, máme zde informační technologie, které se rozvíjí obrovským způsobem na národní úrovni i evropské úrovni. Dále mobilita kreativců, kteří pracují v oblasti kultury, umění. To je nesmírně důležitá. Zároveň podpora těchto podniků, v podstatě je nějaká přeshraniční podpora a na lokální, krajské, národní úrovni. Samozřejmě, že musíme pravidelně vést konsultace s těmito ze zástupci těchto sektorů pravidelné konzultační procesy, abychom se snažili o rozvoj tohoto sektoru, ehm, odstranění překážek pro mobilitu a snažit se posílit nástroje, které by posilovaly všechny tyto sektory na všech úrovních. A my musíme, jakožto Evropská unie, přijít s dostatečnými zdroji, finančními zdroji. Konkrét, například určité konkrétní věci již vidíme na evropské úrovni například, jakým způsobem využívat tato, tyto kulturní výdobytky online, jakým způsobem využívat finanční možnosti Evropského investičního fondu, Evropské investiční banky, tak aby jsme podnikům v této tvůrčí oblasti umožnili hrát roli katalyzátora. Proto musíme zjednodušit finanční požadavky v této oblasti, zaměřit se na specifika eh, v této oblasti a samozřejmě její zdaňování je nesmírně eh, mm, důležité. Pan Morgano již hovořil o tom, že digitální éra samozřejmě představuje určitou naději, ale zároveň se mění způsob šíření děl, ochrana autorských práv, spravedlivá odměna. To je něco, co by mělo být normální. A zároveň uvolnit potenciál těchto podniků v kulturní oblasti. Musíme dostatečným způsobem vzdělávat naše lidi v této oblasti, musíme zvýšit no, úroveň vzdělávání v této oblasti. Kulturní oblast potřebuje podporu i v oblasti přístupu k technologiím, ochranu před různými koncerny, kteří prodávají kulturu s nějakým rabatem. Musíme je chránit před eh, těmi, kteří jim nedostatečně, nedostatečně odměňují. Možná, že Evropská unie má omezené možnosti, ale měla by zde reagovat a spolupracovat členskými státy na zlepšení celé této situace. Děkuji vám. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme, Bogdane. Děkujeme za tento příspěvek. A dále to bude paní Heidi Purga, která je členkou estonského parlamentu a výboru pro kulturu a vzdělávání. Prosím, máte slovo. Mikrofon, prosím. Dobré odpoledne z Estonska, já jsem Heidi Purka, zastupuji výbor pro kulturu v našem estonském parlamentu. Jsem členkou reformní strany, která je součástí ALDE zde v Evropském parlamentu. Nejprve takový pohled na stávající situaci kreativních odvětví u nás ve Stonsku. Estonsko rozvíjí se kreativní odvětví od roku 2004. Mapujeme celou tuto oblast. Zjistili jsme, že počet zaměstnanců a podniků v této oblasti se zvýšil poslední let. Podniky <clears throat> jsou čím dál tím menší Kreativní myšlenky hrají důležitou roli do oblasti designu, strategického využívání tzv. tradičních odvětví, hevarského odvětví, strojírenství a tak dále. Kvalitní produkty a přístupná infrastruktura jsou normou současné doby, alespoň v Evropě. Lidé si vybírají určité produkty, providery, pro no, z, no, z takových osobních, abstraktních důvodů. Moderní klient je mnohem inteligentnější, má větší nároky, má větší povědomí, než tomu bylo v minulosti. Jak si Estonsko stojí v této oblasti, pokud je o kreativní odvětví? Rozvoj kreativního sektoru je založen na třech pilířích u nás. Jednak zvyšování povědomí, poskytování školení, podpora startupů, inkubační eh, doba pro startupy a sektorová eh, podpora v oblasti exportu. Estonsko nahlíží na kreativní odvětví z pohledu podnikatelského. Dopad kreativního odvětví na ostatní ekonomické sektory má klíčovou důležitost, protože pomáhá zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost celé naší země. Celé to propojeno s duševním vlastnictvím, s ideami, myšlenkami, patenty. Organic Estonia, to je takový dobrý příklad malé mnoho podniků u nás propojuje eh, čisté prostředí, vědecké poznatky, zemědělství. Snaží se přijít eh, i s přidanou hodnotou pro možnost exportu svých produktů. Samozřejmě, že to má dopad na celou naši zemi, pozitivní dopad tento rozvoj kreativního odvětví. V konkrétních regionech se samozřejmě snažíme podporovat lokální kulturu, regionální kulturu, protože eh, živé dynamické regiony lákají turisty, cestovní ruch, ochrana kulturního dědictví je tímto způsobem lépe eh, zabezpečena. Dále mm, jsou to různé filmové festivaly, hudební festivaly, které u nás probíhají, které jsou, mm, níž mají dlouhou historii. Čím dál tím více soukromých investorů se zapojí k organizaci těchto festivalů a redukuje to e, zátěž na veřejné prostředky. Jsou úspěšní, protože jsou schopni se adaptovat na vývoj těchto sektorů. A tyto festivaly zároveň tvoří audiovizuální sektor eh, celého našeho hudebního odvětví. Výzvy Estonska několik poznámek k tomu, že v technologickém odvětví například vidíme obrovské úspěchy pro celé Slunsko. Tohle nestačí. Rozvoj kreativity nenásleduje logiku startupu, vyžaduje to dlouhodobý systematický rozvoj a stabilní investice pro stimulaci talentu a růstu už na té nejnižší úrovni, tak aby jsme všichni mohli z toho do budoucna těžit. Rozvoj kreativního odvětví má hla dva cíle u nás. Jednak dosáhnout do takové situace, kdy naše kreativní odvětví dosáhne ekonomického úspěchu v tržních podmínkách, to znamená implementaci bojových nástrojů pro kreativní odvětví. A druhým cílem je stílet kreativní myšlenky v oblasti produktů, služeb, které prodávají naše podniky a tím zvyšovat přidanou hodnotu pro každého zaměstnance. Samozřejmě, že ostatní sektory nesmí být zapomenuty. Vzdělávání je zásadní. Základní obecné vzdělávání představuje úžasnou příležitost eh, zvyšování povědomí o této oblasti a zároveň určitou konzumaci kulturních statků. Musíme ve vyšším vzdělávání samozřejmě musíme pochopit možnost eh, možnost určité interakce mezi různými sektory, inženýringem, kulturní oblastí, zdravotnictvím. Kreativní odvětví má mnoho podob a je důležitým vstupem pro konkurenční ekonomiku. Lidé již nehledají pouze nějaký produkt, ale Chtějí, aby daná značka představovala originalitu, aby to mělo nějaký příběh, aby byla kvalitní, aby to byl produkt, který je v souladu s jejich vlastní osobní filozofií. Spotřeba již není pouze o zabezpečení našich základních potřeb, je to kulturní určitý postoj kulturní odvětví posílilo spolupráci se státem a ten začal investovat do této oblasti v posledních letech vidíme zde potom i samozřejmě, že dopad ekonomické krize samozřejmě měl, byl i na kreativním odvětví u nás, ale je zde mnoho možností rozvoje, například spolupráce se soukromým sektorem, kreativní služby, eh, marketing pro zacílené skupiny v oblasti různých produktů či služeb může být jedním z takových drobných příkladů. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní pan Florin Alexandro Alexi z Rumunska, který rovněž zastupuje výbor pro kulturu. Prosím, dávám slovo. Děkuji, děkuji vám za um, pozvání, děkuji vám i za to, že hovoříme o Eh, různých festivalů. George Enescu, Jonescu, eh, to byl jeden z, z nejdůležitějších eh, skladatelů v Rumunsku, který studoval v Rumunsku, ve Francii, v, v Rakousku. I byl to mm, samozřejmě i veliký mm, houslista, klavírista. Pan Mehude například, slavný Eh, slavný eh, houslista, rovněž eh, ho nesmírně uznával a a například v nedávné době jsme právě začali organizovat Eh, již od roku vlastně 58 festival, který věnujeme tomuto velikému umělci. Je to festival, který je jedním z největších evropských festivalů, který se věnuje této problematice. V roce 20, 2015 eh, například Eh, to probíhalo 21 dní, měli jsme tam 58 eh, koncertů a více než 50 tisíc lízků jsme prodali. Mnoho různých dalších kulturních aktivit, eh, například kreativní Bukurešť jsme rovněž organizovali v tomto Anis Omni Muter, Janis Jansen, David Gere. Toto jsou slavní hudebníci, kteří tam vystoupili. Například Zubin Meta, San Samon Ratal, slavné orchestry z Amsterdamu nebo Filharmonie Berlínská vystoupila, Filharmonický orchestr z Izraele, ze San Franciska a tak dále. Samozřejmě, že takové eh, události potřebují institucionální a finanční pomoc. Dokonce v roce 2002 jsme Eh, schválili zákon, který se týká organizování a financování těchto festivalů. Prezident dokonce eh, poskytl patronát na tímto festivalem a ministerstvo kultury poskytuje finanční prostředky. Organizace tohoto festivalu mm, tam jsou zodpovědná různá ministerstva, která se o to dělí. Festival neustále roste, rozrůstá se a vidíme že například i naše rozhla, eh, náš eh, veřejnoprávní rozhlas eh, a televize přebírají tato vystoupení. Dále zde máme dvě mm, umělecké organizace, které jsou rovněž aktivní v organizování těchto, těchto festivalů a zároveň i bukurešská radnice. Toto je takový nejlepší vzorec. Všichni v podstatě dělají to, v čem jsou nejlepší. Vláda zajišťuje financování, což samozřejmě eh, je velice pozitivní. Artexim eh, eh, se zabývá konkrétním implementací tohoto festivalu. Tento festival je nesmírně důležitý pro Bukureš a i vlastně imič celého Rumunska. Myslím si, že jsme tím opravdu hodně získali. Dále zde máme různé další hudební události, které byly organizovány paralelně s tímto festivalem. Myslíme si, že by to mohlo být takový model, model, který poukazuje na možné propojení takových emblematických kulturních projektů. Vidíme, že potom výsledky mají nedozírný dopad, pozitivní dopad na celou zemi. Děkuji. Děkuji. Mm, paní Um, Helinda Herlinda, Herlind Gundelach, místo předsedkyně kulturního výboru um, Německého Bundestagu. Děkuji také já. Eh, chci, mám si poděkovat. Kreativní průmysl je důležitým faktorem růstu a zaměstnanosti. Ne, teď ovšem tam probíhá i hluboké změny. Využívání digitální technologií narostlo a e, rámcové, právní rámcové podmínky se e, v průběhu internacionalizace a europeizace změnily. To, to změna vedla k tomu, že se objevili noví aktéři a malé i mikropodniky existují vedle sebe. Tyto změny vytvářejí nové možnosti, ale také novou odpovědnost pro politiku, ekonomiku a občanskou společnost. V roce 2007 eh, spolková vláda zahájila eh, iniciativu pro kulturu. Cílem je eh, hledat pozitivní perspektivy, protože institucionální jádro této iniciativy je kompetenční centrum kultury a kreativního průmyslu. Jádrem je um, inicializace spolupráce mezi kreativním průmyslem a další jinými sektory, ehm, možnosti zavírání sítí a podobně, hearingy, jednání s relevantními aktéry, čtvrtoční monitoring kulturního a kreativního průmyslu, dialog eh, o boji proti internetovému piráctví, eh, soutěž kulturní a kreativní pilot v Německu jsou eh, dalšími opatřeními. Od 1. ledna 2016 je U institut nositelem tohoto kompetenčního centra a na začátku 2016 začalo pracovat Centrum pro kulturu a kreativní průmysl v Berlíně. Eh, jeho úkolem je vysílat impulsy pro sektor kultury, Ehm, hlavními prioritami jsou vědecké analýzy, eh, transfer a komunikace. Ehm, vedle zakládání růstu, inovací, impulzu, internacionalizace, exportu, kultury ehm, patří tedy k hlavním tematickým oblastem. Plánuje se také mm, eh, celá řada dalších věcí, trendů, rozvoje a nejlepší příkladů nejlepší praxe. E, I když e, spolkové země jsou zodpovědné za kulturu, sehrávají e, významnou roli v téměř všech spolkových zemích ve formě stipendií a projektů se poskytuje tedy finanční podpora. Mezitím se vytvořila infrastruktura k podpoře kulturního kreativního průmyslu v jednotlivých spolkových zemí. A tady je Hamburg velmi významný. Um, to město vede tak co do celkového obratu kreativního průmyslu, tak v počtu zaměstnaných. Uh, to lze také vysvětlit že tím, že v roce 2010 eh, společnost Hamburg Kreativ byla založena na podporu kreativního průmyslu a slouží jako informační poradenské středisko pro všechny aktéry. Důležitými výdobytky Hamburg Kreativ jsou datové banky pro nemovitosti, pro kulturní tvůrce, k, e, slouží k orientaci a financování, pod systém podpory pomocí crowdfundingu, e, poradenské programy, roz, mm, tvorba profilu, právní poradenství, nabídky pro studenty, absolventy, příprava na vstup na trh práce, takže víceméně celé spektrum. Tato nabídka se také mm, intenzivně mm, vyvíjí. Hamburský senát se nicméně rozhodl, že bude pokračovat v eh, další práci Hamburg Kreativ a ve své roli jako významný aktér eh, může e, být vnímán Hamburg jako e, příklad kulturní, e, iniciativy kulturního průmyslu. Hmm. spolupráce, kulturní fragmentace, kapitál, um, kulturní fragmentace, to jsou problémy pro kulturní průmysl. Často ne, není k dispozici důležitý know-how, aby bylo možné analyzovat obchodní modely. Často z důvodu heterogenity je obtížné eh, mm, identifikovat jednotná opatření, a eh, by, které by sloužily všem. Bohužel v praxi jednotlivé části kulturního a kreativního průmyslu jsou různým způsobem eh, zohledňovány v podpůrných programech. Naším cílem je, aby eh, šance eh, vydělat si také pro mm, malé podniky byla pod, se zlepšily. Malé podniky jako umělce. Děkujeme, takže princip přístup k financím, to je velká otázka, které čelíme. Já bych navrhovala uzavřít tento panel, abychom to mohli rozdělit na dvě skupiny. Nejprve mm, DG Culture. Předsednictví, chcete eh, k tomu něco dodat? Možná něco, co by bylo možné objasnit ještě? Děkuji, paní předsedkyně. Já chci stručně zareagovat na paní Kavever její otázku, zda některé členské země, které jsou tady zastoupeny, využívají evropských strukturálních fondů na podporu kreativních sektorů. Mohu říci, že Slovenská republika je jednou z nich a nyní jíždíme podporu prostřednictvím regionálního operačního programu, kde máme nastavenou podporu ve dvou oblastech, centralizovaná pomoc, kdy plánujeme vytvořit velké infrastrukturní projekty, které chtějí eh, pokrýt eh, sítě Dále decentralizovaná podpora, kde chceme cíleně podporovat konkrétní projekty, malé střední podniky. Ano, snažíme se využívat i tyto prostředky. Moje druhá poznámka obecně k tomu, co tady zaznělo víckrát, k tomu se vrátím, sám jsem o tom hovořil. Pokud ochranu duševního vlastnictví, především v oblasti kultury autorských práv, považujeme za takovou um, páteř Ehm, pro to aby mohl fungovat i hospodářský potenciál kulturních produktů. Ehm, základní eh, právní rámec máme už od dneského dohody, takže právní monopol ochranu autorského práva máme. Na co se musíme zaměřovat, eh, samozřejmě v digitální době, je, jak efektivně uplatňovat práva autorů a chránit a vymáhat. To je ta největší výzva, které čelíme, protože praxe nám přinesla situace, kdy právní monopol není benefitem pro autory, stává se přítěží, nemohou toho efektivně využívat hospodářsky ani jinak. Takže ty návrhy, které máme dnes na stole Evropské komise, jsou dobrým začátkem diskuse. Myslím si, že nás čeká ještě dlouhá cesta, abychom se dostali do stavu, kdy autorské právo bude chránit privárnímu účelu, což je ochrana práva a primárního zájmu autorů. Děkuji. Děkuji. Paní. Paní? Děkuji paní, mm, paní Reichert. Sledy, eh, několik slov ke kulturnímu průmyslu. Bylo tady zmíněna celá řada věcí, toto byla velmi bohatá diskuse. Děkuji všem za příspěvky. Když mluvíme o jaksi více penězích, to je vždy snadné, ale není to snadné, když mluvíte s ministry financí. V tuto chvíli tedy eh, to, co ten rámec do roku 2020 je stanoven, musíme se podívat na co, co dělat v, v rámci toho. Eh, do, mm, jaká bude tedy přidaná hodnota, nebo eh, jaká nebo ta vytvořená hodnota. Eh, my páříme, eh, tedy budeme mít statistiky z Eurostatu, mm, které budou zaměřeny více na kulturní průmysl. Ty totiž neexistovaly, byl to neexistující sektor teď nám to pomůže nějak získat možná víc peněz jednou, ale to je až eh, do budoucna. Další věc, na které, eh, o které mluvíme, je studie o eh, hodnotových řetězcích kreativních. Protože nevíme, jaké jsou ty vazby, co je kultura, co je inovace. Ta, tyto vazby nejsou snadné. Christian L. vždy Mm, zmiňuje módum, oděvní průmysl, že to je jeden z největších sektorů v Evropě. Jsem si jistá po tom, co řekl uh, francouzský kolega, nejsem si jistá, že v jeho definici toto je kultura. Ale to jsou prostě věci, kde máme už takové průřezové věci. Vy mluvíte o mm, těch velkých, nebudu je jmenovat, ale někteří z nich jsou velcí, asi víte, kdo to je. Mm na to se musíme podívat jinak, podívat se na to více horizontálně. A um, pak se na tom podíváme, uvidíme tedy hm, do konce ledna. K síť kreativní pomoci, inkubátory, ekosystémy, eh, všechno, všechno, co je velmi moderní. Musíme vědět přesně, co se děje, co funguje, protože v tuto chvíli se objevuje celá řada iniciativ všude, některé z nich financuje Creative Europe, některé ne, ale jde také o to vědět, co funguje, co nefunguje. Není to jenom o, eh, mm, o tom, jak se tedy učit kreativitě. To je jedno z hlavních témat. Já si občas dělám taková cvičení, aby můj mozek fungoval buď pravá hemisféra nebo levá. To je poměrně obtížné cvičení. A to je jedna z věcí, které mě napadají i pro školství. Velice často řešíme věci buď jenom kreativně nebo ne, jakože jste buď kreativní nebo nejste, ale jde o to, jak hledat cesty ve školství, aby děti byly kreativnější. Moje generace se neučila být kreativní. Ti, kdo byli dobře, někteří byli pro ty druhé, ale to bylo obtížné, protože to nebylo součástí školních osnov. My jsme prostě měli opakovat to, co nám řekali učitelé. To se sice trochu změnilo, ale musíme hledat nové cesty, jak přesvědčit ty mladé, aby si, jak si dovolili být kreativní. To je tedy ke školství. Potřebujeme školství, kulturu, inovace. To všechno eh, by mělo být spolu, působit společně, musíme to vnímat společně. Někdo tady e, zmiňoval crowdfunding. My se musíme zamyslet nad tím, jak financovat kulturu a inovaci jinak. Eh, o tom už jsme diskutovali na kulturním fóru před několika měsíci, nemůžeme se dostat do systému, kde budeme žádat stále více peněz. V určité fázi ty prostředky budou omezené. Můj apel je tedy, jak využívat ty peníze jinak. V dnešním světě, ve světě mladých, je kultura sdílení, vyměňování a svět majetku takový, jaký byl, když mě bylo 20, tak už není stejný. Taky se mus, tak, že musíme uvažovat více kreativně. Co potřebují a co chtějí mladí. Když se dívám na to, na, na, na, na co se dívají na YouTube, tak to je něco jiného než my. Jejich kultura, jejich způsob učení je úplně jiný. Je důležité, aby mladí E, s námi více spolupracovali, než tomu bylo do posud. To, jsem, to možná je něco, co mi chybělo. Tady je, já myslím, že to je důležité. Jeden z problémů Evropy je nyní to, že tady nejsou s námi mladí. Jsou někde jinde. A oni musí přijít mezi nás. A proto tady pracujeme na síti mladých kreativních podnikatelů, což je podnikatel, to je takové moderní slovo, ale tady musíme udělat tu vazbu mezi tvorbou a podnikáním. Poslední věc, my jsme začali e, pracovat na evropském dědictví 2011. Paní Kosta a e, všichni nám hodně pomohli my všichni, všichni aktéři musíme mít, eh, musíme dojistit, dosáhnout úspěchu v letošním roce. Samozřejmě potřebujeme nějaké peníze, ale není to jenom o penězích, ale i o inovaci, že společně, abychom společně byli schopni vysvětlovat občanům Evropu eh, kulturním smyslu. Nové, potřebujeme nové způsoby komunikace nové způsoby, jak přilákat mladé. Já jsem mluvila k pěti tisícům skautům nedávno. Jak tedy ty mladé přesvědčit o to, aby se zajímali o kulturu? Protože způsob, jakým my vnímáme kulturu, není stejný, jako eh, jak to vnímají oni. My musíme řešit obojí. A toto je pro mě stále otázka. Takže já chci hodně nápadů, bude to v roce 2018 a začínáme přípravy, jak Evropa a evropská kultura, která je jedinečná ve světě, jak ji zviditelnit. Um, některé ty otázky zůstaly nezodpovězené. Malý příklad. Dnes jsme vydali tři ceny mladým. Cenu Karla Velkého, Šalmaň, pro mladých, mládež. Jeden ze tří je uh, mladý, který vymyslel videohru o uh, Karlovi Velikém. Eh, všichni máme nějaký kreativní um, vstupy, momenty. Proč nespustíme iniciativu pro webové aplikace pro mladé? které by nějak přibližovaly fungování Evropy. To je takový malý nápad. Ti, kteří vytvořili tuto hru, samozřejmě ta hra se dá uvést na trh, komercializovat. To je taková drobnost. Drobný příklad. A někdy je třeba se to uvědomit. Um, um, dám tedy um, prostor k tomu, abychom se bavili, jak uh, mluvit o Evropě ve škole. Pan Dragič přidal zprávu, přidal zprávu na toto téma. On má takové osobní, osobní historie, protože má spoustu zkušeností i s romskou komunitou a proto umí Evropu přiblížit z, eh, zvláštního jaksi, vizuálního úhlu. Přejdeme k tomu druhému panelu, abychom mm, nevyčerpali čas, a to se týká podpory angažovanosti občanů v kultuře. No, s tím se dostávám takzvané kulturní provokaci. Prezentaci bude mít paní Maria Kristina da Milano z Evropského centra pro kulturní organizace kulturní management. A já chci Eh, poprosit eh, kolegu eh, z Pravodaje pro Evropské kulturní dědictví, aby promluvil jako první, protože má organizační problémy. Takže ještě jednou, kolik času máte, pane zpravodaji? Takže mohu dát slovo expertovi jako prvnímu a pak vám. Prosím. Děkuji. Já budu stručnější při používání, když budu mluvit ve svém jazyce. Mám několik diapozitivů, je tam angličtina, se tady budu opírat o anglickou eh, terminologii, protože, jak víte, tak pokoušet se překládat některé termíny, to by skutečně byl problém. Takže se budu držet um, té anglické terminologie. Takže angažovanost občanů. Tady je nutné si položit jednu otázku. Proč to děláme? Proč mluvíme o angažovanosti? Protože údaje ukazují, že skutečnosti ve skutečnosti jenom malé procento evropských občanů se účastní kulturních aktivit. Takže musíme vycházet z předpokladu, že celá ta demokratizace kultury, která proběhla za posledních 50 let, ještě nedosáhla předpokládaných cílů. Samozřejmě podpora přístupu a participace samozřejmě zůstanou prioritou evropské kulturní politiky. Je jasné, že audience engagement, audience development jsou Um, dva pilíře podpory kulturní hodnoty aktivního občanství. Co to znamená angažovanost publika nebo diváku? To je termín, který se týká zapojení, dimenze zapojení a je to soubor aktivit, postojů. Především je to něco, co se týká um, oblasti audience development. Já bych vycházela z definice audience development, jak je uváděna v kreativní Evropě. Audience development je strategický interaktivní proces, jehož cílem je zpřístupnit kulturu pro široké masy. Znamená to angažovat jednotlivce, komunity a jak se to tedy vlastně eh, realizuje, tato aktivita. Eh, v podstatě třemi způsoby. Buď kvantitativním rozšíření hodnocení, eh, kvantitativním vnímání tradičních diváků, nebo posílení vztahu mezi těmito tradičními publiky, takový vertikální přístup, a nebo třetí způsob diverzifikace diváků nebo publika. Snažíme se v tomto třetím přístupu netradiční, netradiční mm, oslovit netradiční typy publika. Já jsem součástí pracovní skupiny, která realizuje studie generálního ředitelství pro um, to, jak tedy zajistit, aby diváci byli středem centru pozornosti kulturních organizací. Otázka, jak kulturní instituce mohou zajistit, že diváci budou v centru. Je to taková biografická práce, ale je to otázka v mm, případových studií Desk Research. My jsme chtěli studie z muzeí, z divadel, festivalů, které se zabývají právě rozvojem diváků. Zvolili jsme eh, asi 30 těchto studií, asi ze 70 jsou z celé Evropy. Nyní probíhá analýza těchto případů. Výsledky budou do konce roku to, co mohu říci, je, že se nám podařilo identifikovat některé trendy, jak z holografického eh, uh, výzkumu, tak případových studií dochází ke změně termínů, které používáme. Ty specifické termíny eh, přecházíme tedy k přístupu ke kultuře směrem k té audience development a přecházíme mezi jednotlivými termíny. Audience development je nadřazený aktivitám, které jsou více vázané k sociální inkluzi, takže tady vzniká problém měření sociálního dopadu těchto kulturních aktivit a činností. Z toho vyplývá organizační změny, má to organizační důsledky, také pro ten leadership, také se to týká aktivní participace, pak je to samozřejmě otázka vlivu na digitální oblast, to je digital shift. Uzavřu to dvěma příklady a krátkou mm, připomínkou na závěr. Jde o to, že samotné kulturní instituce nedokáží toto e, rozpracovat, pokud nebude paralelní úsilí na úrovni vzdělávacích politik, které budou předměstňovat kulturu a vzdělání směrem tomu dobrému. Není možné, aby muzea knihovny kompenzovaly nedostatky v kulturním vzdělávání, školství. Další příklad. Kulturní instituce se přichází tedy zaměstnance um, v určitém věku a je, je nutné tedy spolupracovat i nadále. Toto by nemělo smysl, Mm, to říkám jako politička, vědecká pracovnice, pokud kultura nebude považována jeden z pilířů udržitelnosti, nejenom hospodářské, environmentální, sociální, ale i kulturní. Děkuji pěkně. To je dobrá syntéza, velmi zajímavé. Také nás bude samozřejmě zajímat eh, na závěr to je i výzkum je to, myslím, k dispozici. Paní Hezby no, by to mohla rozdát. Bylo by to zajímavé se to, eh, na to podívat. Takže engagement a development, to je eh, nutné mít na paměti, třeba být aktivní, mít na paměti eh, věci, které tady zazněly. Pan Diakonu. Hmm směrem k integrovanému přístupu. To byla důležitá zpráva. Mm, jako je e, také spravodajem pro rok evropského kulturního dědictví. E Grazie ancora. Jste místo předsedou výboru pro kulturu, zastupuje frakci ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych navázal na prezentaci, kterou jsme tady zhlédli. Chápeme samozřejmě, že rozdíl mezi robotem a lidskou bytostí je právě v kultuře. Z toho důvodu jsou lidské bytosti nadřazeny robotům a proto Hmm, tady nemusíme některé věci oddělovat. Je zbytečné, když budeme mít eh, skvěle fungující ekonomii, když nebudeme mít kulturu. Člověk musí snít, má historii, příběh a celou řadu k, eh, charakteristik, které vlastně zajišťují, že je nadřazen. Máme tady eh, zprávu na výbor pro kulturu, kterou řešíme a kterou brzy uzavřeme. Ta zpráva bude hotová za dva či tři týdny. A uplatňujeme zde urychlený postup, protože to je zpráva legislativní. Je to téma, které nás mm, které se nás dotýká všech. A my máme velké štěstí, protože dnešní hosté to jsou přesně ty osoby, které potřebujeme, abychom tuto zprávu mohli v budoucnosti zrealizovat. Jde o zprávu o roku evropského dědi- eh, kulturního dědictví. Zatím jsme vždy vycházeli z členských států a jejich e, příspěvků, samozřejmě z práce národních parlamentů. A tento text je velmi jasně zacílen zejména na to, jak naše kultura, naše historie, jak mohou překračovat hranice protože my všichni máme společnou historii. To je výsledek, který bychom chtěli získat prostřednictvím projektu Evropský rok eh, kulturního dědictví. Chceme tím vším říci, že kulturní dědictví je nám všem společné. V mnoha Hm, evropských místech čelíme nacionalismu, eh, který je to poslední, co v tuto chvíli potřebujeme, ale je to něco, co se objevuje ve všech členských státech a my bychom si to měli uvědomovat. Rok 2017 bude rokem, kdy budeme připravovat rok 2018, a to i po rozpočtové stránce. A Vztah s národními parlamenty je klíčový. Potřebujeme vaši podporu. Potřebujeme vás všechny. Tento rok bude úspěšný pouze v případě, že občanská společnost, místní orgány, Evropský parlament i národní orgá, eh, parlamenty se pokusí během tohoto roku rozprostřít akce, které se dotýkají témata, které nás všechny spojuje a to je kultura. Nejpozději v prosinci a budeme tedy mít další etapu. Do té doby budeme pokračovat v komunikaci s vámi, národním parlamenty. A máme tady, máme tady eh, předsedu, eh, dva zástupce Evropského, pardon, rumunského parlamentu a já jsem samozřejmě rád, že tady máme i všechny další kolegy, všichni máme společný cíl a já doufám, že budeme úspěšní. Bylo pro mě důležité vám všechny tyto věci sdělit v tento okamžik, protože jsem chtěl, abyste si uvědomili, že rok 2018 proběhne, bude to rok kulturního dědictví a každá česká země do toho bude moci přispět svým dílem tím, co um, dovede nejlépe. Já jsem to označil za demokratizaci kultury, protože žádná kultura není významnější než jiná. Evropa je prostor, který musí koherentně spolupracovat a já doufám, že to celé bude společným úspěchem. Děkuji. Dnes dopoledne jsme diskutovali o programu výboru, pardon, komise a myslím si, že je dobrý. A já bych pouze upozornila, že v roce 2017 již musíme celé, celou tu akci připravit a zahájit také kontakty s členskými státy. Tady to nemá být pouze otázka evropských institucí, je potřeba zahnout členské státy a jejich územní teritoriální aspekty důležitá je participace. A zejména je potřeba kulturu mm, navázat také na tu evropskou dimenzi. To je potřeba posílit. Evropská komise ví, protože my už jsme to opakovali mnohokrát na výboru pro rozpočet, již byly vyčleněny finanční prostředky pro rok 2017, již pro rok 2017 samostatná rozpočtová linka, to znamená, nepůjde o přeskupení z peněz pro kreativní Evropu. Já se nyní obracím na předsednictví rady, protože doufám, že souhlasí s tím, co tady říkám. Zapojení jednotlivých členských zemí a té národní úrovně eh, je důležité a bylo by to moc pěkné, kdyby k tomu došlo. Nyní dávám slovo panu Matičovi, předsedovi výboru pro kulturu ve slovinském parlamentu. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Slovinsko je velmi orientováno na kulturu a tady je zřejmé, že jsme tam měli vždy velkou diverzitu, ale naše obyvatelstvo vždy bylo spojeno tím, že jsme náleželi ke stejné kultuře, ke stejné jazykové skupině. A to nahrazovalo tradiční eh, státní příslušnost a e, měli jsme v podstatě osm bankovních e, bankovek, tedy pardon, kde byli různí malíři e, a další umělci. Nikdy tam nebyli žádní politici nebo generálové nebo váleční hrdinové. Slovensko je tady výjimkou. Máme zvláštní prázdniny a vlastně i pracovní volno a to je spojeno právě s kulturními akcemi a, a očekává se, že každý Slovenec se těchto kulturních eh, akcí bude účastnit. Je to 8. února a v tu chví, v, té, v ten den je vlastně možné bezplatně eh, se účastnit různých kulturních eh, akcí. A my vlastně máme více než 4900 amatérských kulturních eh, spolků, 3,6 eh, všech našich eh, pracujících působí v kulturním odvětví a také jsme velmi v čele, pokud jde o počet knih, které jsou vydány na hlavu. A Průměrný slovinec chodí do veřejné knihovny 20krát eh, ročně a vypůjčí si 12 knih eh, na osobu. Takže patříme mezi špičku v Evropě v této věci. Všem není vše vždy tak eh, jednoduché, protože my eh, musíme samozřejmě rozšiřovat kulturu do všech oblastí, tam, kde to ještě tak eh, není, sociální záležitosti, životní prostředí a musíme aktualizovat náš kulturně politický systém, který není eh, dostatečně připraven na nové výzvy, a příležitosti. Tady samozřejmě potřebujeme, aby nám pomohli také příjemci kultury musíme eh, také zmínit zvláštní roli nevládních organizací. To je velmi důležitý faktor. A tady je větší eh, reaktivnost na mikroúrovni, protože tam je větší míra eh, demokracie. Tam je snažší navázat kontakt s mm, obyvateli a podpora účasti občanů je velmi důležitá. Je potřeba se zacílit na specifické skupiny obyvatel. Země by se měly vzájemně koordinovat v tomto ohledu. Slovinsko předložilo návrh, který kombinuje, kombinuje dvě eh, nedávné iniciativy, pokud jde o zapojení mládeže do kultury a mobilitu mládeže. Zmínil bych tady rád také italskou iniciativu, kde 18-letí lidé dostávají vstupenky zdarma do kulturních institucí. A navázala na to ještě další iniciativa. Každý 18... Takto, ano, by tady měla být ta myšlenka ehm, takové eh, univerzální jízdenky pro mladé Evropany, nad 18 let, aby získali tuto jízdenku a mohli cestovat do všech zemí. Možná, že by to mohlo být ještě rozšířeno, tak aby každý 18-letý eh, člověk, který by cestoval v Evropě, aby viděl krásy Evropy, měl by mít eh, také možnost eh, zdarma navštívit různé kulturní instituce a památky. Byl by to velmi důležitý aspekt, který by nám pomohl posílit naše kulturní povědomí. A také bychom mohli tímto způsobem snadněji dosahovat našich eh, cílů, protože když mladí lidé se, si oblíbí kulturu, tak eh, potom ji budou mít rádi mm, po celou dobu. Takže bychom měli k tomu přijmout opatření na evropské úrovni. A questo parola alla... Eh, Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní to bude paní Flavia Piccoli Nardelli, která je předsedající z italského parlamentu, předsedající výboru pro kulturu. Dobré odpoledne, dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně z národních parlamentů, milí hosté. Ráda bych se zaměřila rovněž na kulturu a kreativitu u nás v naší zemi. Samozřejmě já jsem si vyslechla nyní mnoho zajímavých informací a všichni z této oblasti a my všichni víme, že podpora tohoto sektoru je určitým stimulem pro biznis, pro podnikatelskou sféru, rovněž to určitým způsobem nakopává nějakým způsobem i rozvoj celkový rozvoj našich zemí. To si myslím, že je zásadní. Úplně na začátku bych ráda poděkovala vašemu výboru, paní předsedající, paní Kosta a celému Evropskému parlamentu za organizování tohoto setkání a za to, že i kultura je zastoupená ve všech programech, které se týkají rozvoje do roku 2020. My Rovněž chceme podporovat eh, tuto myšlenku, o které se před chvíličkou zmínili. To znamená, že rok 2018 by byl rokem evropského kulturního dědictví. To si myslím, že je zásadní. V posledních několika letech v Itálii došlo k různým důležitým aspektem či faktor, faktorem, který, které podporovaly eh, právě rozvoj kulturních statků. Minister kulturního dědictví byl ochoten poskytnout větší zdroje, o 37 navýšil tyto zdroje ve srovnání s předchozím obdobím. A v podstatě u nás došlo v takovém, k rozvoji takového úplně nového přístupu, nového systému. Ministerstvo pro vzdělávání a pro univerzity investovalo hodně finančních prostředků do různých nových projektů, projektů pro naše pedagogy, které podporují inovační přístup v této oblasti. Například v roce 2016 jsme měli Eh, takzvaný stabilizační zákon, který rovněž se zabýval těmito intervenčními zásahy v této oblasti, různými možnostmi využívání tak, mm, například takových finančních poukázek pro mladé lidi, 18 leté, eh, kteří mohli využívat tyto prostředky například pro nákup knížek. A dále to byly různé další jiné projekty, které zahrnovaly mladé lidi, snažili se nějakým způsobem zacílit především různé vzdělávací programy, které podporovaly eh, poznatky o kulturním dědictví a, za, a zároveň podpora čtení mezi mladými lidmi, různý, prog, eh, různé programy, které podporovaly návštěvnost knihoven, mediatek, podporovaly čtení jako takové mezi mladými lidmi. V roce 2000 14 například eh, jsme měli, jsme zavedli takový systém bonusů, úlev na daní, eh, které rovněž umožňovaly podporu eh, různých kulturních statků. Já si myslím, že to bylo velice důležité, protože mm, jsme tím získali mnoho například i soukromých příspěvků do této ze soukromé sféry. To je pro nás, pro ochranu kulturní dědictví je rovněž velice důležité. Jsem přesvědčená o tom, že pokud získáme více finančních prostředků, tak budeme nadále samozřejmě schopni zlepšovat všechny sociální aspekty života v naší zemi. Mnoho úspěšných projektů jsme viděli v kulturní oblasti, audiovizuální oblasti. A my bychom rádi poděkovali Evropské komisi, protože eh, ta podporuje mnoho různých projektů, které eh, jsme organizovali, které jsme jim předložili a které nám finančně pomohla. Od roku 2018 do roku 2000 20, do roku 2020. Rovněž chceme v tomto období mít kulturu na paměti a za, zaměřit se na různé kulturní programy v těchto letech a podporovat je. Náš parlament nyní diskutuje o zákoně, který by měl podporovat kreativní odvětví, například high-tech oblasti, startupy, podpora mikropodniků v této oblasti. Eh, zde jsme viděli například dvouprocentní nárůst eh, vůbec příjmu, které eh, přichází z této, z této oblasti, z tohoto, odvět, z tohoto odvětví, což považujeme za nesmírně důležité. My spolupracujeme i s Ministerstvem pro ekonomický a hospodářský rozvoj a zjistili jsme, že Například v kulturním odvětví jsme zaznamenali nárůst 8 v, eh, v loňském roce ve srovnání s předchozím eh, rokem nezapomínáme přitom ani na digitální agendu, která je zásadní na digitální ekonomiku, která je zásadní v tomto ohledu, je důležitá pro kreativní odvětví jako takové. Digitalizace například právě našeho kulturního dědictví, to je nesmírně důležitý projekt v rámci jednotného digitálního evropského trhu a my víme, že například parlament se podílel na návrhu směrnice, která se zabývá poskytování audiovizuálních služeb a že rovněž zvažuje ty tyto možnosti. To je nesmírně důležité, různé platformy, videoplatformy, posílení posílení přístupu k těmto platformám, ke fórum, k um, obsahu pro naše mladé lidi, pro dospělé samozřejmě. Audiovizuální složka, to je nesmírně důležitý sektor podle našeho názoru. My se budeme zabývat tímto sektorem následující týden v našem parlamentu ještě podrobněji. Je to součást mnoha, mnoha aspektů, kterým se v našem výboru pro kulturu věnujeme v rámci kulturních a kreativních odvětví. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní se dostáváme k, k Čorčiku Severinovi, který eh, nás navštívil z rumunského senátu a je předsedou výboru pro kulturu a média. média. Děkuji za slovo, paní předsedající. Milí mm, kolegové, milé kolegyně, vážení organizátoři, já jsem nesmírně rád, že jsem mezi vámi a rád bych poděkoval za tuto nesmírně kvalitní iniciativu, za to, že to poskytl poskytlo tuto úžasnou platformu, debatu mezi vámi a našimi národními parlamenty. Samozřejmě, eh, že kreativní sektor je velice důležitý u nás v Rumunsku pomáhá to rozvíjet inkluzivní ekonomiku, inkluzivní společnost a zároveň vlastně to může vytvořit určité výhody do budoucna, tvorbu nových pracovních příležitostí, pracovních míst, může to samozřejmě přitáhnout eh, mm, investice, dochází k, eh, soci, eh, k socioekonomickému rozvoji na lokální, regionální, národní úrovni v rámci tohoto sektoru. Samozřejmě, že čelí mnoha strukturálním problémům, zde, máme zde nedostatečnou infrastrukturu, která zaostává, nedostatek například vzdělávání v této oblasti pro jednotlivé aktéry kulturního sektoru. A samozřejmě, že víme, že kreativci čelí často prekérním situacím, nejsou dostatečně odměňováni, což je další problém. Problematika tohoto kulturního kreativního sektoru je tématem, kterému se hodně věnujeme, který byl cílem různých strategických programů, operačních programů na evropské národní národní úrovni. U nás máme takovou národní strategii pro léta 2016 až 2020. Domníváme se, že pokud chceme skutečně podporovat eh, zapojení našich občanů do kulturních událostí, na kulturního života, tak musíme zlepšit i celkovou infrastrukturu v této oblasti. Dále je to produkce, spotřeba, konzumace vůbec těchto děl, těchto eh, výsledků je rovněž propojená s, s novými technologiemi, s novými komunikačními možnostmi, což mm, znamenalo i velký ekonomický nárůst. Různé sítě, eh, online nové platformy, to je nesmírně důležité. Já jsem se rozhodl, paní předsedající, že již nebudu číst dál eh, tento můj eh, materiál, i když bych rád samozřejmě poděkoval Eh, mým spolupracovníkům za to, že ho připravili. Ale já jsem chtěl pohovořit o něčem jiném. Chtěl jsem pohovořit o aspektech, které zde byly zmíněny, poděkovat kolegům, kolegyním za jejich příspěvky. Já si totiž uvědomuji a mm, že je důležité zapojit celou celé vedení Evropské unie, komisi, členské státy i do oblasti distribuce kulturních statků. Protože eh, víte, ono vlastně ten kreativní svět, ten kreativní svět a vůbec kreativita, to je něco tak subjektivního. To, o co jste jde, je určitá inspirace, talent, kreativce. Možná dokonce můžeme hovořit o genialitě v určitém uh, smyslu slova. Pokud chceme kulturní a kreativní odvětví podporovat, tak eh, pozor, abychom eh, nešli pouze nějakou korporační kulturou, nějakou industriální kulturou, abychom jaksi nepromarnili eh, tu specifičnost kreativity, ta největší díla našeho lidstva byla vytvořena gény, jednotlivci, kteří se prosadili. Je to takový kulturní hub, Eh, hub, o kterém bychom mohli hovořit eh, například ve, ve Florencii, to bylo za z Medičiů například to období nesmírné, spontánní kreativity. Já ještě než ukončím svůj příspěvek, rád bych řekl, že se snažíme o vytvoření určité kultury která by ale neměla být ještě jednou, neměla být určitou korporativní eh, kulturou, abychom nevytvořili pouze nějaký konglomerát, který by mohl naopak škodit rozvoji v oblasti kultury, protože vidíme různé negativní dopady na kulturu, například i v důsledku eh, digitálního světa. Nechceme přece, aby kultura byla průměrná. Naší roli poslanců parlamentu je umožnit přístup našich lidí ke kulturním statkům a zároveň zajistit to, že ti, kteří v tom mají, k tomu mají co říci, aby jejich hlas byl vyslyšen, aby jejich inspirace, jejich génius, aby jejich talent byl respektován, tak aby to skutečně bylo na nás, aby z Evropy přicházely to obrovské talenty. Děkuji. Děkuji. Myslím, že to je mm, velká výzva, myslím, že to je také velká příležitost, kterou máme na posuzování talentů a respektování toho, že umění a kreativita jsou velmi uh, eh, cené. Eh, myslím, že co jsme slyšeli, je um, zajímavá osobní zkušenost. Je to velké téma. Nyní dostane slovo paní Ří Šesták z Českého senátu, místo předseda výboru pro vzdělání a kulturu. Důležitosti aktivního vytváření kulturního a kreativního prostředí na občanské úrovni není pochyb. Rád bych ale poukázal na některé jevy, které jsou vlastní spíše některým zemím s komunistickou zkušeností, které se stále potýkají s jistým dědictvím minulosti právě v oblasti zapojení občanů do vytváření kulturního prostoru. Naší zkušeností je, že mezi kulturou a mírou svobody občanské společnosti existuje hluboký vztah. Přerušení kulturní, ale i právní, vzdělanostní či občanské kontinuity trvalo ve střední a východní Evropě bezmála 50 let. A to vytváří i odlišné problémy, se kterými se zapojování občanů do kulturního dění setkává ještě dlouho po pádu komunistických režimů. Nejde, nejde ani tak o městské aglomerace, ale především o venkov, kde některé především církevní tradice byly komunistickým režimem potlačovány. V důsledku toho nejsou dnešním mladým lidem tyto tradice vlastní Starší lidé již umřeli nebo se naučili žít bez nich. Ale i tradice lidové, kultury, zvláště místní, které jsou velmi cené a vlastně endemitní, v některých regionech zmizely. Lze říci, že lidová kultura se mnohde stává obětí postupující globalizace i jakési kulturní kaše. Je to dáno také vylidňováním venkova, opuštěním obcí a malých měst mladými lidmi, kreativními lidmi, kteří mají samozřejmě ve větších sídlech daleko větší možnost uplatnění svého kreativního potenciálu či vyžití. Dochází tak k jakémusi nevidění vlastních kulturních kořenů a tím i k pozvolné jejich ztrátě. Země, které po desetiletí duchovně devastoval komunistický režim, mají ještě jeden ze zcela specifický fenomén, který by při snaze o realizaci dnešního tématu měl být veden v patrnosti. Jsou lokality, nějak malé, ze kterých bylo po druhé světové válce či v následujících desetiletích vystěhováno původní obyvatelstvo. Obyvatelstvo, které i po staletí vytvářelo místní kulturu, mělo své lidové tradice, ale bylo i podstatnou součástí kultury celé té které země. Tato vyrvání lidí z jejich původních míst se týkalo statisíců, let kde i milionů lidí. Jenom v České republice se týkalo 3,5 milionu československých Němců. Podobné případy bychom nalezli v Polsku, Maďarsku, na Balkánu. Je na místě připomenout vlastně i zánik židovské kultury ve velké části Evropy po druhé světové válce. V důsledku těchto bezprecedentních kroků se vylidnila řada měst a veliké množství obcí a městeček i zaniklo. Toto velmi nešťastné přetrvávání, přetrhávání kultury Poznamenalo celé dané místa a celé regiony. A co je horší, tyto kulturní jizvy přetrvávají dodnes. Do řady z těchto míst byli totiž přesídleni lidé z jiných míst, nejen té dané země, ale i jiných národností s jinými tradicemi či bez tradic, jinými lidovými zvyky či bez nich, mnohdy bez vztahu k půdě, k místu, kam přišli. Důsledky jsou patrné ještě dnes. Místa, kde se tak stalo, jsou pořád duchovně i kulturně osiřelá. S malým zájmem o kultivaci veřejného prostoru, s malým zájmem zejména mladých lidí v těchto místech zůstávat. Je to vidět na neudržovaných domech, veřejného prostředí, je to vidět na polozapomenutých zbytovech, které jsou mnohdy udržovány především potomky původního obyvatelstva, hledajícího své staleté kořeny. Je velmi složité pro samotné společnosti se s tímto dědictvím vyrovnat neboť svědci těchto událostí stále žijí. Je třeba nestrácet povědomí těchto, o těchto ještě stále nezahojených místech, které byly kulturně vykleštěny a kdy se z míst mnohdy kulturně bohatých stala krajina bezčasí, poznamenaná tímto osudem. Je samozřejmé, že části Evropy nemající tuto historickou zkušenost mohou složitosti problému neporozumět, či si ho neuvědomovat. Pokud bychom se dnes setkali pokud jsme se dnes setkali, abychom hovořili o způsobech pobídek, opatření a řešení, kterými by se podpořila větší účast obyvatel daného místa na kreativním vytváření a udržování kultury, považoval jsem za důležité na tento dílčí, ale stále ještě živý problém upozornit, neboť i toto je součástí evropského kulturního prostoru. Děkuji vám. Ragione. Questo è un fenomeno europeo e che va tenuto in considerazione, sul quale probabilmente un dialogo maggiore va. Děkuji. Ano, toto je mm, zvláštní fenomén a my bychom měli podporovat dialog na toto téma. V tuto chvíli eh, nebo dosud to zatím eh, není dostatečně zohledňováno, i když samozřejmě Tady hrají roli různé jiné dimenze a lokální aspekty, takže to téma by mělo být více rozvedeno. A to i v souvislosti s rokem kulturního dědictví, protože eh, tady hm, jde opravdu o nehmotné kulturní dědictví. Já si myslím, že tím jsme dospěli ke konci našeho panelu. Ovšem vidím, že se hlásí zájemci o slovo. Kdyby se chtěl přihlásit ještě někdo další, tak se prosím eh, přihlašte. Slovo má Ann Wilmström ze švédského parlamentu, eh, frakce sociálních demokratů. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat řečníkům za velmi zajímavé prezentace a mám velice specifickou uh, otázku ke, k digitalizaci kulturního dědictví. Chtěla jsem se zeptat, zda na evropské úrovni nebo jinde jsou nějaké návrhy k digitálnímu rámci, no, standardy nebo struktury pro digitalizaci kulturního dědictví. Tím mám na mysli rámec pro digitalizaci, který by eh, dokázal zajistit, že kulturní dědictví bude přístupnější, eh, že může být více sdíleno a používáno eh, třeba pro výzkum a nebo pro veřejnost. Protože když takový rámec nebude existovat, mohlo by to vést k tomu, že různá díla budou digitalizována takovým způsobem, že eh, to dílo bude spíše odejmuto veřejnosti, místo toho, aby bylo více zpřístupněno. Tady je důležité, aby byla vytvořena interoperabilita na těch správných místech a mě by zajímalo, co se v této oblasti děje, pokud se tam něco děje. Děkuji. Později dáme prostor našim řečníkům, aby odpověděli na vaše otázky. A teď si vyslechneme eh, z České republiky Zuzanu Bandyšovou, eh, frakce ALDE. Dobrý večer, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych poděkovala paní předsedkyně vám za pozvání na dnešní zasedání a zároveň děkuji paní Terezi Písařové, zástupkyni kanceláře Senátu České republiky, že nás zde doprovází a že nám umožnila, aby jsme zde byli. Já si dovolím dva, dvě takové krátké myšlenky, které považuji za velmi důležité. První trochu odbočuje a promiňte mi, ale myslím si, že je důležité, aby byla sdělena. Jde o situaci dětí migrantů bez doprovodu ve Francii. Ze 700 dětí v táboře v Kale je 78 dětí bez doprovodu rodičů. Prosím, abychom v rámci našich možností a kompetencí pomáhali, aby tyto děti migrantů byly řádně evidovány a nestrácely se rodičům a děti nebyly odděleny od svých rodičů. Jde o velké nebezpečí, že děti budou komerčně zneužívány a proto, promiňte, ale zkouším i na této půdě, aby jsme na děti migrantů bez doprovodu mysleli. Díky. Druhá, druhá část mého příspěvku je, a opět navazuji na paní předsedkyni Kostu, která říkala, stavme mosty místo zdí. S tím naprosto souhlasím. Všichni víme, že kultura zbližuje národy, hudba boří bariéry. Česká republika má co nabídnout. Máme skvělé hudební skladatele, Dvořáka, Janáčka, Smetanu, stejně jako vy z ostatních evropských zemí. Vzpomínám, kdy jako dítě jsem měla možnost sledovat přenosy koncertů Eurovize, kdy přenášeli najednou to nejlepší ze všech evropských zemí, to nejlepší z evropské kultury. Společně jsme sdíleli pozitivní hodnoty a myslím, že zdařilým koncertem dojde k posílení myšlenky pevného společenství Evropy. Všichni jsme stejní, všichni potřebujeme zdraví, lásku, přátelství. A myslím si, že na tento koncert, tak jako jsou peníze na zbraně, tak by se mohli najít i na tento mezinárodní krásný koncert. E, bylo by, byl by to hezký vklad do roku kulturního dědictví a doufám, že tato myšlenka trochu bude inspirovat a že ten koncert společně si užijeme. Děkuji vám za pozornost a přeju všem hodně radosti. Díky. Grazie. Bella questa Ano, to byla krásná věta. Pokud na, se naleznou peníze na zbraně, tak by mělo být také možné nalézt peníze na kulturu. Zcela souhlasím. Nyní ještě paní Šojdrová z EPP z České republiky. Eh, České republiky po sobě. Já jsem velmi ráda, že tady mám své kolegy z, ze Senátu parlamentu České republiky. Um, Kultura vlastně nás všechny spojuje, ale spojuje nás také to, že v každé zemi i zde v Evropském parlamentu se eh, za finanční prostředky musí bojovat. A tento výbor eh, v čele s paní předsedkyní určitě eh, vždy bojuje za to, aby se našly prostředky na podporu Eh, eh, ochrany kulturního dědictví, ale také nových projektů. A jsem ráda, eh, že dál pokračujeme, jsme tady oslavili 10 let Lux Film Prize, takže filmové ceny Evropského parlamentu, která zvýrazňuje vlastně evropské filmy a podporuje evropské filmy. Bylo by dobré, abychom také spolupracovali s národními parlamenty právě na podpoře evropského filmu. A e, Evropský rok kulturního dědictví, to je něco, na čem určitě budeme také spolupracovat a ten nápad toho koncertu je velmi zajímavý. E, vlastně teď se připravují konkrétní projekty a je možné, že by takovýto mezinárodní projekt mohl vzniknout já děkuji za tu připomínku kvality digitalizace filmů eh, konkrétně protože to je problém který řešíme i v české republice a rozhodně eh, digitalizace musí být spojena s kvalitou s uchováním kvality původního díla. Eh, pokud se týká péče o děti tak jak tady zmínila paní senátorka baudisová které nejsou doprovázeny konkrétně třeba eh, v tom táboře v calais. Eh, zase narazila jste na osoby které se tím tady zabývají jak silvia costa tak já jsme členky eh, vidím i julie ward z británie jsme členky intergroup for children's rights a velmi intenzivně se e, zabýváme podporou dětí a e, upozorňujeme na tento obrovský problém tady vzniká. Takže já moc děkuji za tu výměnu informací a těším se na další spolupráci se členy národních parlamentů. Děkuji. Děkuji paní Šojdrové. Jsem ráda, že jste připomněla význam tématu nezletilých. To je něco, co nám obzvláště leží na srdci. Nám i kolegům, i těm, kteří tady třeba nejsou, my všichni se staráme o toto téma na nedoprovázených eh, nezletilých. Máme k tomu i interskupinu, je to formální skupina, ale eh, je to skupina napříč všemi výbory a kolegové se tam tím velmi intenzivně zabývají, snaží se o podněty a snaží se, aby toto téma bylo vnímáno ve všech výborech, ve vší, veškeré práci. Slovo má pan Bloš. Děkuji za to, že mi udělujete slovo. Myslel jsem si, že po druhé už asi nevystoupím, ale vystoupení naší české kolegyně mě vlastně přivedlo k mému dalšímu vystoupení a, a tam to bylo jaksi spojeno s interskupinou. Já e, nevím, jak by e, Francie e, tady měla nějakým způsobem toto zvlášť být spochybňována. Já jsem z oblasti Paříž a my jsme tam v poslední době velmi zvýšili sociální pomoc pro eh, děti, tak abychom chránili právě izolované nezletilce a abychom zabránili možným rizikům. Ta situace je tady opravdu mimořádná. Francouzská vláda se snaží eh, upravit veškeré podmínky eh, a já jsem proto vystoupil ještě jednou, protože jsem vlastně nepochopil, proč by Francie měla být nějakým způsobem spochybňována, nebo proč by se jí to mělo být dotýkáno více v Evropské unii, unii pokud jde o politiku uh, izolovaných uh, nezletilých nebo nedoprovázených nezletilých. Dobře, já uh, samozřejmě dám slovo uh, dalším řečníkům, ale chtěla bych předeslat, že tento problém samozřejmě znají eh, mnohé země, dotýká se to tisíce dětí a někdo tady není eh, zcela bez viny. Ovšem my eh, tento problém tady máme z nejrůznějších důvodů a například v Itálii řešíme stejný problém. A já bych chtěla říci, že možná tam se ty věci nedělají stejně jako v jiných zemích, ale ten problém tam prostě je. Nechceme tady nikoho konkrétně samozřejmě obvinovat, ale existují hotspoty v a Kalé tam jsou ty hotspoty, víme všichni, jaké obtíže tam jsou, ale samozřejmě tady nechceme nikoho pranířovat. Chceme zkrátka pouze upozornit na to, že existují situace, které v některých státech zkrátka Eh, dělají problémy. Já bych na to chtěla zareagovat. Já jsem samozřejmě nechtěla opinovat Francii z toho, eh, že eh, se chováte nekorektně. Právě naopak. My v Evropské unii, my vám musíme pomoci. Evropská unie by vám měla pomoci k tomu, abyste pomáhali těmto dětem bez doprovodu. Musíme se snažit nalézt možnosti, jak vás podpořit. A to je vše, co jsem chtěla říci. To asi bylo malé nedorozumění. Ano, ano, já jsem ale nereagoval na vás. Já jsem reagoval na zástupkyně parlamentu eh, z České republiky. Já jsem eh, eh, reagoval na její vystoupení, ne na vaše vystoupení, takže bych vás chtěl zcela uklidnit. Comunque, scusate, io penso che adesso non sia il caso di aprire un dibattito, ci sono poi occasioni Uh, ano, v každém případě eh, se potom o tom můžete pobavit závěrem. Tady v každém případě jde o záležitosti, na kterých pracujeme v Evropském parlamentu a již jsme odvedli kus práce. Náš výbor tady přijal dva, eh, dvě důležitá usnesení k otázce nezletilých eh, uprchlíků jenom 2% eh, humanitární pomoci, a tady mám na mysli i uprchlíky mimo Evropu, tedy pouze 2% jsou investována do vzdělání těchto dětí. Máme děti v uprchlických táborech, které opravdu musí žít ve strašlivých podmínkách a Eh, to třeba v Libanonu nebo v Jordánsku, nebo zkrátka v zemích, které jsou eh, chudé a to nám neslouží přímo ke cti, zrovna ke cti. Společně s výborem DV jsme schválili důležité usnesení a 153 milionů dodatečných prostředků jsme díky tomu získali, takže teď jsme se dostali na Eh, vyšší procento, nyní je to 4% a jsme velkým dárcem. Samozřejmě, že to ani nadále nestačí, ale je to přeci jen určitý signál, kde se snažíme bránit tomu, čemu se říká někde i radikalizace, tedy snažíme se podporovat vzdělávání těchto dětí. Dále jsme podnikli eh, ještě i další kroky, další usnesení a bylo by dobré, Hm, kdybyste i vy, eh, národní vlády, tlačili tímto směrem. Eh, jde nám o takové vzdělávací eh, koridory neboli zpřístupnit vzdělání tak, aby nedošlo ke ztracené generaci. Evropské vysoké školy už hm, reagovaly ve velkém počtu, i když samozřejmě ne všechny, ale už tady je určitá reakce. A jsou tady uh, Eh, univerzity, které přijímají studenty, kteří by jinak neměli možnost eh, studovat, protože byli několik let ve špatných podmínkách. Máme konference UNHCR, se kterými spolu, s kterou spolupracujeme. Díky těmto mezinárodním organizacím se nám může mnohé podařit, takže musíme vyslat tento signál pro mládež ve Středomoří, tak, aby oni to tady nevnímali jako určitou pevnost a jako zavřené brány. Na to jsme velmi hrdí. My uh, máme velké obavy nebo velmi se staráme o nezletilé, kteří jsou bez ochrany, na to upozorňuje také UNICEF a na to upozorníme my. My jsme podepsali také mezinárodní úmluvy v tomto duchu. Další řečnice. Ano, pokud jde o nezletilých a pokud jde o Calais a Dunkirk, tak bych o tom chtěla pohovořit, protože jsem tam byla několikrát. Myslím si, že kultura hraje velmi důležitou úlohu, pokud jde o náš vztah s lidmi, kteří eh, jsou v méně šťastné situaci, než jsme my. Eh, jsou tady třeba lidé bezdomova v našich městech, anebo jsou to třeba uprchlíci ehm, kteří e, jsou na konci velmi dlouhé cesty, takže já jsem velmi hrdá na tu práci, kterou my tady odvádíme, ale já jsem britská poslankyně a jako taková musím říct, že nejsem hrdá na svou zemi, nejsem hrdá na naši vládu za to, že nezdílí e, toto přeměno a v Kale a Eh, nedělá toho tolik, eh, kolik by mohla. Já jsem byla v Kale a v Dunkerku a velmi mě tam zarazili nevládní organizace, eh, učitelé a dobrovolníci, kteří ve svém volném čase se snaží vyučovat nejrůznější předměty, nejenom angličtinu a francouzštinu, ale třeba i tanec, matematiku, eh, různé vědy, geografii, tedy zeměpis, eh, ženy, které tam budují školy a mnozí eh, tito lidé ve vládách ty selhali a, ale tito lidé tady používají interkultur, mm, tedy dialog mezi kulturami a snaží se, a snaží se nalézt k ním kontakt a snaží se vlastně těžit e, z jejich osobního příběhu, tak aby oni e, chápali, že mají svou důstojnost. Takže já musím říct, že ano, my jsme selhali, selhali jsme, ale nevládní organizace za nás zaskočily a využívají právě kulturu a umění, protože uh, to je něco velice lidského. Pomáhá to dodat lidskou tvář eh, lidem v obtížných situacích. Takže máme eh, krizi eh, solidarity. Nemáme uprchlickou krizi, ale krizi solidarity. Tím to je pro mě jasné. Credo che questo sia un tema che interroga le nostre coscienze, e la nostra... Ano, to se nás dotýká velmi osobně nás a frakce. Je to téma pro celou Evropu. A úloha kultury spočívá i v tom, abychom byli velmi otevření a abychom uznali to, kde je Evropa nedostatečná. Víme, že Eh, humanita a kultura, že to je něco, co musíme chránit, pokud chceme příštím generacím předat eh, něco ceného. Já vám všem děkuji. Velmi, velmi srdečně vám děkuji za vaši dnešní účast. Pokusíme se ještě odpovědět eh, ještě na některé z otázek, které tady padly. Možná, že i kolega Morgan nebo další by chtěli odpovědět. Já nechci tady z toho vyvozovat žádné závěry. Zatím ještě pokusíme se odpovědět na několik otázek a na jednu specifickou věc. Některá vystoupení se mě eh, velmi dotýkala, byly, byla mi blízká. Kultura nesmí být vnímána jako eh, jakýsi statek sám o sobě nebo podřez, podřazený eh, statek, kultura v hospodářství, eh, v technologiích, tak se to nedá vnímat. Já bych, já bych chtěla říci, že kultura je naprosto samostatná a je potřeba hájit kulturní práva, právo na kulturu, to je jedno ze základních lidských práv. Máme tady například svobodu projevu, umění, um, zažívat umění, projevovat se umělecky, to je právo každého. Dále má kultura také e, demokratický rozměr, což znamená, pokud možno široký přístup ke kultuře musí být zajištěn. Experti to také zmiňovali. Přístup neznamená, že e, jenom přihlížíte, ale máte možnost být interaktivní. Jde o to, aby se něco nejen vybudovalo, ale aby se to rozvíjelo dále. Znamená to, že se tedy kultura dále rozvíjí a k tomu je potřeba mít příslušné eh, vzdělání. Děti, studenti musí mít zvláštní vzdělání. Máme příklady v Itálii, ve Švédsku máme evropskou síť, která děti od malička eh, učí chodit do opery, umožňuje jim tyto návštěvy, takže vlastně vychovává nové eh, publikum. A já si myslím, že by mělo být povinné, aby eh, se děti ve školách učili hrát na nějaký nástroj. Dnes jsme hovořili o eh, transverzálních kompetencích, hodně se hovořilo o kreativitě a to je nezbytné pro občana v dnešní době, aby evropský občan mohl být proaktivní. Také se hovořilo o aktivní účasti, o aktivním zapojení, to je důležité. A za třetí, kulturní rozměr, kultura vnímaná jako průmyslové odvětví, jako samostatná branše. A e, toto e, v době digitalizace to samozřejmě není jednoduché. V minulosti vždy šlo o audiovizuální e, podniky a dnes jde také o kulturní a kreativní průmysl. Tedy ten koncept byl ještě rozšířen, protože je tady nová oblast produktů a to od různých inovací až po digitální průmysl a tady to má velký dopad na sociální inovace. Vede to k přelivovým efektům, které se šíří do jiných sektorů. Potom je tady důležitá otázka dovedností. Možná, že na to se dnes nedostalo dostatek času tady nejde pouze o umělecké e, vzdělávání, jde o to, aby bylo zhodnoceno, co, co v Evropě existuje. To znamená třeba kompetence restaurátorů, e, řízení kultury. Slyšeli jsme o tom v souvislosti s muzeji a galeriemi. V Itálii se zaměřujeme hlavně na konzervaci, tedy uchovávání, ale existuje ICO, Mezinárodní síť muzeí, to uvedu jenom jako příklad, a tam e, jsou mladí manažeři se solidními kompetencemi, kteří se dobře vyznají v oblasti umění, mm, v oblasti muzeí a zároveň jsou to e, dobří řídící pracovníci. A já si myslím, že to by pro nás mělo být e, pobídkou, podnětem. Nevím, kdo, tady někde vpravo to zaznělo, Valonsko, Valonsko to zmiňovalo. Eh, spolupráce v koprodukci. Každopádně jsou tady mladí aktéři, kteří jsou velmi slibní. Mnozí eh, vychází také z kulturních hlavních měst a v tuto chvíli se tedy vytvořily integra, eh, in, integrativní týmy, které se vzájemně propojily. A teď eh, promýšlí různé funkce měst, tedy tady hovoříme o urbanistice. Jsou tady totiž města, kterým se podařilo nově nastavit uh, industrializaci, urbanizaci, eh, Glasgow, Liverpool a tak dále. V každém případě existují města, eh, která vedou takové projekty k evropským strukturálním fondům. Díky eh, parlamentu, mohu říci, je ve strukturálních fondech možnost prostřednictvím spolufinancování podporovat kulturní aktivity ve prospěch různých startupů a tak dále. Jestli si dobře vzpomínám, tak tady jsou dvě nebo tři rozpočtové kapitoly eh, ve prospěch Eh, kreativních průmyslů. Například jsou tady určité vouchery nebo nástroje, které mohou být za tímto účelem použity. Jsou tady tedy takovéto možnosti a myslím si, že horní hranice je 5 milionů eur v oblasti kulturního dědictví. A to je částka na podporu udržitelnosti projektů. Samozřejmě není to jednoduché. Dále. Sítě. Sítě, které již existují. Možná, že bude potřeba ještě prohloubit to propojení a sítě by měly být zaměřeny více na internacionální eh, úroveň, také pokud jde o digitalizaci kulturního dědictví. Uvedu příklad. Nedávno jsem zjistila, a můj kolega to ví, zjistila jsem, že existuje Excite. To jsem objevila teprve před dvěmi lety. Je to evropská síť Excite, to je zkratka. A tam jde o vědu a muzea, ale v podstatě jsou to eh, zkrátka místa, kde je možné učit se vědu v úvozovkách Těchto míst je v tuto chvíli asi 90, jsou nesmírně inovativní, jsou to zároveň FAP lab, laby a potom také síť pro digitalizaci kulturního dědictví. Přesné označení mě v tuto chvíli nenapadá, nevzpomínám si, ten název té sítě, eh, na kterou myslím, se mi nevybavuje, ale mm, snad mě to napadne časem. V každém případě bych řekla, že existují sítě, kde jde o digitalizaci kulturního dědictví a také o, humanitární eh, vědy. Jsou to vědecká zařízení, nebo jiné instituce nejen z Evropy, kde se velké částky eh, poskytují prostřednictvím programu Horizont 2020. Znamená to, že na mezinárodní úrovni se společně usiluje o digitalizaci nebo se řeší otázky digitalizace. Jde o program Horizont 2020, je tam samostatný rozpočet a potom digitální agenda a strukturální fondy. A dále máme také program, v němž generální ředitelství Connect podporuje zapojení všech evropských zemí. To je v plánu Jde o digitalizaci kulturního dědictví, eh, které země chtějí dát k dispozici na evropskou úroveň. Potom evropská síť Cinematex. K připomenutí výročí eh, druhé světové války filmové instituty společně s Europeanou vytvořili úžasný projekt, v němž je eh, tento příběh eh, prezentován z vlastní perspektivy. A to mě přivádí k tomu, že existuje i program pro mladé lidi Junarity for Europe. A jak tady již bylo řečeno, jde o zapojení mladých lidí a o jejich přístup eh, k těmto věcem. Je to nový způsob, jak vlastně sdělovat Evropu. Jistě jste také již zjistili, v rámci strategie se čtyř, čtyřmi eh, hlavními těžišti kulturní dědictví ICC, tedy eh, kreativní a kulturní průmysl, to znamená, je tam to ekonomické hledisko a z toho důvodu také spolupracujeme s výborem pro průmysl. Je to přeci pěkné, že evropský průmysl se také stará o kulturní eh, odvětví. Dále tady máme také jedno výběrové řízení Evropského investičního fondu. Je tady nová evropská záruka pro úvěrové instituce na národní úrovni, které jsou ochotny poskytovat prostředky pro kreativní průmysl. To je velice důležité pro eh, kreativní Evropu a my samozřejmě doufáme, že příslušné instituce budou vybrány tak, aby to bylo geograficky vyvážené. Hovořila jsem tedy o úvěrových institucích a vedle tohoto výběrového řízení máme ještě další opatření. A tam jde o schopnost různých institutů. Toto úsilí chceme podpořit. Tak a další oblast. Další oblast, o které jsem se chtěla zmínit, ale samozřejmě jsem si vědomá toho, že musíme pomalu ukončit naši schůzi. Ovšem, všichni hovoříme o zahraničních politikách, o integraci, imigraci, bezpečnosti a tak dále. Ovšem, pokud neroz, nezačneme rozvíjet eh, všechny tyto oblasti, o kterých jsem se zmínila, tak najednou zjistíme, že budeme zapomínat na výzkum, vývoj, kulturu, digitalizaci, která je v tomto ohledu zásadní. V současné době se tomu možná nevěnuje dostatečná pozornost, ale víme, že Evropská komise odvedla už obrovské mm, úsilí v tomto ohledu i na základě práce Evropského parlamentu. Měli bychom tomu věnovat pozornost pro naše mladé lidi, je to rovněž velice důležité. Potřebujeme mít k dispozici tyto platformy Například, když hovoříme o využívání obsahu, Helga Trippel se zmínila o té citlivé otázce editorské zodpovědnosti u platform kde sdílíme video například. Toto jsou věci, kterým se věnujeme, toto jsou věci, kterým věnujeme pozornost a musíme zajistit samozřejmě, že jsou zde aplikována a uplatňována i pravidla, která se týkají nezletilých, autorských práv, duševního vlastnictví, publikačních eh, možností a tak dále. Ovšem to, co je důležité, je to, co členské státy rovněž očekávají členské země očekávají samozřejmě dostatečné zdroje, které by byly investovány do kulturních statků, do rozvoje kultury. To je rovněž propojeno teda i s politickou záležitostí. Čili toto všechno je práce, která probíhá, která, které se věnujeme. Ještě něco, o čem jsem se chtěla zmínit. Ano. Tento přímý dialog, tento otevřený dialog, například dnešní dialog, ten je zásadní je zde mnoho důležitých věcí, ve kterých bychom mohli dosáhnout pokroku. Samozřejmě, že můžeme vést individuální diskuze. Samozřejmě, že ano, ale naopak pro nás by bylo zajímavé, pokud bychom se mohli zúčastnit různých slyšení u vás na půdě národních parlamentů. I to umožňuje výměnu zkušeností. Měli bychom vytvořit E, i takový vlastně upstream rozhodovacích procesů, nejenom downstream. Takže ještě jednou dovolte, abych všem poděkovala, všem, všem, kdo se zúčastnil dnešního setkání. A především samozřejmě našemu ředitelství pro kontakty s národními parlamenty, který zajistil tak obrovskou účast, protože bez vás, bez vaší účasti, bohaté účasti, by zde toto setkání nemělo smysl. Ráda bych poděkovala všem asistentům, všem našim spolupracovníkům za zorganizování tohoto úžasného setkání. Možná do budoucna bychom mohli být kreativnější, budete-li chtít například něco ještě například k našim zprávám dodat, přidat, ehm, dejte nám vědět, rádi se poučíme. Rozešleme dokumenty, složky jsou k dispozici i zde před sálem. Máme tam zajímavé informace o různých výzkumech, které probíhaly v posledních dvou letech. To je obsahem další dokumentace. Máme zde skutečně dost dokumentů k dispozici. Začníme dneska takovou dobrou um, výměnu zkušenosti vzájemnou. Pokud jste nám ještě neposlali kontakty na vás, prosím, abyste to našemu sekretariátu poslali, protože skutečně chceme, všem nám leží na srdci řádná kvalitní politika v oblasti kultury pro celou EU. Děkuji.